Okay, so, uh... Dobrá. Takže teď v té naší komorní výborové atmosféře přistoupíme k hlasování. První se týká zprávy uh, směrnice Evropského parlamentu a rady o právním operačním pardon, uh, pardon, Eh, Eva Majdal, eh, chcete eh, si vzít slovo? Ty je to tedy se jedná o prosazování práva. Návrh 42, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 10 a 42 totožné, kde je pro? Proti? Drželi se. Schváleno 44 pro, proti, drželi se. Přijato ústní pozměňovací návrh 1 a ústní pozměňovací návrh 2 Eh, en blok pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobrá, takže budeme kontrolně hlasovat elektronicky o těchto dvou ústních pozměňovacích návrzích. Končím hlasování a návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, drželi se schváleno ústní návrh 12 pro, proti, zdrželi se schváleno, návrh 45 pro, proti, zdrželi se, budeme hlasovat kontrolně o návrhu 45. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 47 pro, proti, zdržel se, schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromisní návrh 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, 54 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 20 pro, proti, zdrželi se schváleno, 50, 21 pro, proti, zdrželi se schváleno, 56 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 57 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 58 pro, proti, zdrželi se přijato, ústní pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se schváleno, ústní pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se schváleno, ústní pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se schváleno, 59 pro, proti, zdrželi se schváleno, 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, 24 pro, proti, eh, od, zamítnuto, to vlastně odpadá 3 pro, proti, schváleno, 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 27 hlasujeme o, s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti zdrželi se schváleno, 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 4 pro, proti, zdrželi se schváleno, 29 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 5 pro, proti, zdrželi se schváleno, 30 pro, proti, zdrželi se schváleno, 6 pro, proti, zdrželi se schváleno, 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 32 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 38 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 30, 40 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 41 pro, proti, zdrželi se zamítnuto a závěrečné hlasování bude elektronicky. Končím hlasování. A návrh byl přijat jednomyslně. 34 pro, nikdo proti, jeden se zdržel, takže blahopřeji. Eh, chcete slovo? Jenom jsem chtěla moc poděkovat stínovým zpravodajům a všem kolegům i sekretariátu a celému týmu. Jsem přesvědčena, že s touto zprávou máme jasný signál, že podporujeme lepší, efektivnější hospodářskou soutěž tak, aby spotřebitelé měli lepší výběr. Děkuji vám a blahopřeji ještě jednou. A nyní poslední hlasování dnes, a to je výroční zpráva o politice hospodářské soutěže. Spravodajkou je Kristel Šaldemóze, takže chcete si vzít slovo teď nebo potom? Potom. Kompromisní návrh jedna pro, proti, drželi se, schváleno pět pro, proti, zdrželi se, schváleno Dobrá, takže budeme kontrolně hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 5. Musíme znovu hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 5. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh 2, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní kompromisní návrh 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis. Eh, návrh 13 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 13. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromisní návrh 6 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Kom, návrh 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 32 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromisní návrh 7 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromisní 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromisní návrh 9, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno, 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, na 49 a 61 jsou totožné, kdo je pro, proti, zdrželi se, budeme hlasovat kontrolně o pozměňovacích návrzích 49 a 61. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Omlouvám se, já jsem hlasovala špatně to by stejně neměnilo výsledek, protože by to bylo 17 ku 17 a 50 eh, pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. A nyní 51, druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut. 56 pro, proti, zdrželi se. Návrh byl přijat, kompromis 10 pro, proti, zdrželi se. Schváleno, návrh 59 pro, proti, zdrželi se. Schváleno, 62 pro, proti, zdrželi se. Schváleno, 64 pro, proti, zdrželi se. Schváleno, 52 odpadá, 65, kde pro, První část, kdo je pro, první část. Já nevidím žádné hlasy, takže kdo je pro první část pozměňovacího návrhu 65? Proti? Zdrželi se, takže tady budeme kontrolně hlasovat o první části pozměňovacího návrhu číslo 65. Končím hlasování. Návrh byl přijat. A nyní druhá část pozměňovacího návrhu 65, kde je pro, proti, zdrželi se, takže hlasujeme elektronicky o druhé části pozměňovacího návrhu číslo 65. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 66 pro, proti, zdrželi se, myslím, že to bylo přijato, ale budeme si to muset kontrolovat, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 66 elektronicky. Končím hlasování a návrh byl přijat. 68, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, 69 pro, proti, zdrželi se, schváleno, a nyní závěrečné hlasování proběhne elektronicky. Končím hlasování. A návrh byl přijat 33 hlasy, jeden proti. Takže blahopřeji. Zpravodajce, chcete slovo? Chtěla bych jenom stručně zopakovat, co jsem říkala včera večer, když tu nikdo nebyl. Moc děkuji stínovým zpravodajům za dobrou práci a za ochotu ke kompromisům. My jsme začali velice rozdělení a skončili jsme vyváženým dobrým výsledkem a to e, znamená, že Ekon pak bude taky naslouchat našim návrhům na to, jak zlepšit hospodářskou soutěž na vnitřním trhu pro dobro jak podniků, tak spotřebitelů. Takže moc děkuji. Děkuji, Kristel, a blahopřeji. To znamená, že skončilo hlasování a nyní můžeme začít eh, dalším bodem na programu a to je stanovisko o eh, Eh, vytvoření programu v oblasti obraného průmyslu. Je to pro IMCO. Tento návrh nařízení je součástí balíčku, který přijala komise v červnu 2017 o evropské obraně. Eh, příslušný výbor je ITRE a kromě toho eh, ještě AFET a SEDE jsou, eh, se vyjadřují podle jednacího řádu bodu 54 a také rozpočtový výbor podle eh, článku 54 odstavec 3. Takže jako výbor jsme již přispěli k práci parlamentu během tohoto legislativního období v oblasti obrany. Nyní máme stanovisko ohledně eh, zprávy CD o eh, obrané unii a předtím jsme měli zprávu eh, z vlastní iniciativy ohledně obraných kapacit. My eh, máme výluční pravomoc k balíčku 2009 eh, o eh, směrnici o obraně a veřejných zakázkách a eh, extrakomunitárních transferech. Taky máme hm, tady příspěvky tří národních parlamentů k návrhu komise. Bylo to Portugalsko, Česká republika a Itálie. Hm, a nyní si beru slovo jako zpravodajka, protože já jsem zpravodajkou a budu mluvit nizozemsky. Chuť, um... Dobrá. Takže jak jsem právě eh, říkala, jsem zpravodajkou pro eh, toto eh, stanovisko, které děláme jako IMKO k Evropskému programu průmyslového rozvoje v oblasti obrany. Díky tomuto návrhu chce komise v nadcházejících dvou letech eh, dát 500 milionů eur Evropskému obranému průmyslu na to, aby zachoval eh, svou konkurenceschopnost a podpořila, eh, aby podpořila jeho inovativnost. Myslím si, že tento program je důležitým krokem k větší efektivitě v v oblasti výzkumu v oblasti obrany, protože teď e, ten e, výzkum probíhá separátně a je to tedy nesmírně roztřištěné. A jsme také svědky toho, e, že je tady nesmírná rozmanitost v materiálech, které se používají v jednotlivých členských státech. Tímto programem chceme podpořit podniky v jednotlivých členských státech, aby lépe spolupracovali na, při výzkumu a vývoji produktů. Ten eh, návrh chce také eh, záruky, eh, že ty vyvinuté produkty budou opravdu zase mít odbyt a mělo by to vést k větší uniformitě používaných materiálů a technologií uvnitř Evropské unie. Čili jde především o efektivnější využívání nebo vydávání daňových prostředků a také zefektivnění celého obraného průmyslu. Budu hovořit o eh, třech konkrétních věcech, třech konkrétních věcech rozpočtu, otevřenosti a transparentnosti. Eh, a k těmto třem věcem já jsem upravil ten návrh komise. Pokud je o rozpočet, já bych byla pro větší zmenšení rozpočtu. Evropská komise s 500 milionů, 155 chce dát z Connecting Europe. CEF, eh, Connecting Europe Facility, se používá na všechny možné iniciativy, například na EFSI. A já si myslím, že se musíme vyhnout tomu, aby CEF, eh, což je úspěšný evropský program, eh, byl používán jako takováhle dojná kráva pro tvoření nových programů a jejich financování Eh, to vytváří eh, velkou nejistotu u těch dobře fungujících programů. Proto eh, těch 155 milionů, které by měly přijít z CEFu, bych škrtla a do tohohle programu bych dala jenom 345. Samozřejmě eh, je tady eh, také otevřenost a transparentnost programu. Pokud jde o otevřenost, tak tam já bych byla proto, abych se nechala, eh, nechali třetí země účastnit v tomto programu. Samozřejmě tady musí být výjimky u vysoce důvěrných projektů. Obecně si myslím, že pravidla musí znít tak, aby se tam mohly účastnit také třetí země. Proč? u Horizontu 2020, u Evropského výzkumného programu, jsme se to hodně dověděli eh, s od zemí hm, z vnějšku EU, zejména u vývoje nové techniky. Se musíme vyhnout tomu, aby Evropská unie byla takovým ostrovem. Je spousta eh, cizích eh, hm, nebo zahraničních podniků, které mají sídlo v Evropské unii a mohou proto využít své poznatky Potom, pokud jde eh, transparentnost, chci eh, také, aby eh, ta koncercia byla otevřenější, pokud jde o počet členů, aby tam bylo 8 členů a počet členských států 6, zejména pokud jde o malé a střední podniky, bych to chtěl otevřít. Prostě, aby to nebylo vždycky jenom pro takový malý klub několika šťastných vyvolených. A potom, pokud ještě jde o transparentnost úplně závěrem, tak eh, eh, bych byla ráda, aby eh, zde byl určitý pracovní výbor, který bude se zabývat pracovním programem, aby více členských, nebo aby všechny členské státy mohly ovlivňovat, jaký konkrétní pracovní program to mít bude. Mohla bych to eh, ještě říci eh, eh, hodně k tomuto návrhu, mm, ale tady už skončím a teď mě budou zajímat vaše připomínky a budu se samozřejmě těšit na spolupráci se stínovými zpravodaji. Dobrá, pokračuje paní předsedkyně anglicky. Takže teď předám slovo stínovým zpravodajům a za EPP je to pan Antonio López Ištuňas. Prosím. Děkuji paní předsedkyně. Já budu zase mluvit španělsky. Tak eh, nejdříve bych rád řekl, že vítám eh, příležitost, eh, který, kterou tento návrh přináší v oblasti obrany. Je opravdu čas na to, aby brala Evropská unie tyhle věci vážně, protože až do nedávna přicházela jedna věc po druhé a my jsme museli vyvíjet iniciativu. Svět, ve kterém žijeme, se mění. Na našich hranicích eh, panuje velká nejistota a proto potřebujeme mít jasný obraný systém. Pokud je o kybernetickou obranu, To je eh, velice důležité vzhledem k eh, tomu, že jsou tady stále větší pochybnosti eh, ohledně zasahování znějšku do věcí, jako je Brexit. To je tedy věc, eh, která je pro nás nesmírně důležitá. Ráda bych, rád bych poděkoval a paní zpravodajce za její práci, kterou nám právě představila. A dnes k tomu akorát dodám to, co už jsem říkal na začátku, a sice ty tři hlavní věci, Eh, o kterých paní zpravodajka už hovořila. A za prvé, stále eh, větší eh, účast těch, teda počet firm v řadě států. Myslím si, že ten počet by měl být 3-3 a ne 8-6 jak navrhuje paní zpravodajka. Ten, eh, to zvýšení na 8 a 6 by znamenalo, že menší firmy se eh, stanou součástí dodavatelského řetězce. A my jsme tady ale velice, na velice specifickém trhu, když tady hovoříme o, o obraně. Pro některé země je velmi obtížné eh, se zde uchytit. My jsme proto, aby eh, eh, se sem, eh, aby se sem do toho mohli dostat i ti, kteří se zatím toho neúčastnili. A to bylo poměrně obtížné ehm, k tomuhle tomu měnit nějaká stanoviska v obraně, v obrané politice v některých členských státech. Takže my nechceme, aby ty výrobní řetězce byly omezené na tři země. Pokud tam máme zapojit více zemí a více firm do těch výrobních řetězců, tak se musíme zabývat nějakými prospěšnějšími strategiemi a to eh, samozřejmě prostě, prospěje více jednotlivým ženským státům. Musíme zdůraznit taky, stejně jako paní zpravodajka, to, že je třeba podporovat spolupráci eh, ve více členských státech. Ne všichni mohou udělat eh, všechno. Musíme se posouvat pomalu, ale rychle. Musíme vytvářet práci v určitých firmách. Samozřejmě Musíme se zabývat dlouhodobými projekty, eh, ve kterých budou moci firmy eh, spolupracovat. My eh, samozřejmě také nesouhlasíme s tím maximálním příspěvkem mm, pro ty jednotlivé prototypy, aby to bylo sníženo na 50%, protože tady se zabýváme malými a středními podniky. Když jim eh, snížíme eh, finanční příspěvek na nějaký projekt na 50%, tak to znamená, že spousta firm nebude schopná eh, předkládat ty projekty. Dynamika obraného průmyslu není založená na dotacích, ale na kontraktech. Členské státy platí 100% za prototypy a, a náklady často nese ministerstvo obrany v daném členském státě úplně. Myslím si, že tohle není tedy eh, ten správný přístup k eh, tomu, abychom eh, více firmám doporučili účast. Například tady máte dodavatele náhradních dílů, které, kteří, jsou malo, často malé firmy a Tady se musíme opravdu zabývat těmi eh, dodavatelskými řetězci. Jsou to firmy, které jsou poměrně široké všude po Evropě, tedy eh, roz, eh, rozprostřené po Evropě. Potom 10% finanční pomoc pro strukturální projekty, zejména v projektech PESCO. To podepsala Rada členských států a představuje to eh, s stálou spolupráce, tedy eh, to je mechanismus, který je eh, přes který půjdou určité finanční operace. my se musíme zabývat schopností obrané spolupráce v tomto kontextu. Nechceme nikoho vylučovat, ale podporujeme více země, které jsou v rámci tohoto projektu strukturované spolupráce. Myslíme si, že tohle je systém, který eh, je prospěšný. Nesouhlasíme eh, s navýšením eh, proje, rozpočtu projektu. Než, spíše to, než to, co navrhovala paní zpravodajka. Musíme se postarat o to, abychom, eh, aby ten projekt eh, si, eh, dostal, si, si podržel těch 500 milionů eur. Ono to není za stolik. Já si myslím, že je to poměrně malá částka, pokud to má pomoci zbranění konfliktům. Musíme se zabývat tedy tím, jak pomoci obranému průmyslu a, a to i za takovéhle náklady rád eh, eh, si vyslechnu názory dalších frakcí a doufám, eh, že paní zpravodajka bude schopná promítnout mé připomínky do své zprávy. Děkuji. Very much and then... Uh, Děkuji. Za SAD Virginie Rozie, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se s vámi chtěla podělat o pár myšlenek, než se pustím do podrobností. Za prvé se můžeme shodnout na tom, že ve světě je čím dál více destabilizovaných oblastí a toto je významný nástroj pro zajištění samostatnosti v oblasti obrany v Evropě. Je to eh, velké očekávání jak občanů eh, členských zemí. Takže tento návrh oceňuji, míří správným směrem a vychází z konstatování, že v posledních deseti letech Čína a Rusko zdvojnásobili své výdaje na obranu, zatímco v Evropě poklesly o 11 a toto se konkretizuje právě poklesem investic do evropského obraného průmyslu, zatímco Spojené státy a Čína nadále masivně obraný průmysl dotují. Co se týče evropského obraného průmyslu, už jsme o tom mluvili, je fragmentovaný, někde jsou duplicity, spolupráce někdy trochu drhne, takže bychom mohli zlepšit efektivnost, což by mohlo celkově zlepšit situaci v EU. A tento nástroj by mohl zlepšit naši efektivnost, synergie, úspory na základě vnitřního trhu a jeho logiky, což je významná páka pro nás. Tento nástroj je také důležitý pro zvýšení strategické nezávislosti EU a za to děkuji zpravodajce za návrh stanoviska a zdůraznit, které body sdílím Konkrétně je to mezi, zahrnutí mezi cíle eh, programu posílení přeshraniční spolupráce, zapojení malých a středních podniků a větší nezávislost obraného průmyslu. To jsou hlavní cíle. Také posílení normalizace, což zajistí lepší spolupráci a integraci tohoto průmyslu. Také podporuji návrh žádat dodržování směrnice o veřejných zakázkách v oblasti obrany a návrh na posílení kontrolních funkcí parlamentu. Takže to jsou naše neschodné body. Pak mám ovšem určité problémy s jinými otázkami. Jednak je to otázka rozpočtu je jasné, že pravidelně členské státy oznamují komisi velké programy, ale neodpovídá tomu financování, takže je tu otázka schopnosti financovat tento program a tomu bychom se měli věnovat v rámci projednávání rozpočtu, kdy každá nová iniciativa by měla odpovídat novým finančním prostředkům dávaným k dispozici členskými státy a u takto zásadního nástroje nesouhlasím s omezováním původním rozpočtu na 355 milionů. Obáváme se mm, eh, toho a neměli bychom zmenšovat eh, dopad tohoto programu. Totež v tom vašem návrhu zvýšit Prahy eh, pro Eh, akce osmi podniků v šesti členských zemích, to nám připadá velice náročné a drasticky omezuje iniciativy, které by mohly tento nástroj využívat. A v tomto směru návrh komise nám připadá vyváženější. Taky mám výhrady k možnosti, aby e, subjekty v třetích zemích mohly dosáhnout na toto financování. To se mi zdá, že není zcela v souladu s tím cílem autonomní obraného průmyslu. Vzhledem k tomu, jak jsou tyto otázky citlivé, členské státy by měly mít možnost si zvolit externího vedoucího projektu a dále možnost financovat 100% eh, eh, akce ze strany malých a středních podniků. O tom bychom mohli přemýšlet také o alokovaných prostředcích eh, malým a středním podniku. Takže to je těch pár výhrad, o kterých budeme jednat v dalších krocích a těším se na spolupráci práci. Děkuji. Merci beaucoup et, uh, and then for... Děkuji za ALDE pan Selemovič, prosím. Very much. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za tuto zprávu. To je určitě základ, na němž se můžeme shodnout jsem si vědom, že zde máme obrat asi 100 miliard v roce 2014, eh, přímo zaměstnána eh, půlka milionu lidí, eh, potom samozřejmě ještě více nepřímo. Je to velký průmyslový sektor, který poskytuje tedy jak pracovní příležitosti, tak bezpečnost a poptávka po bezpečnosti je vysoká. Poskytovat tedy bezpečnost Nezapomínejme na přítomnost Ruska v Pobaltí a taky na odchod našich anglosaských přátel. Takže tohle to jsou důležité věci. Kromě toho máme výzkum a vývoj, který, eh, na který je vydáváno méně než 8 miliard ročně ve srovnání s USA, kteří vydávají 67 miliard ročně, Čína 20 miliard. A, to je dv... a e, Rusko navýšilo e, e, své prostředky o 50% za poslední rok, takže tady bychom opravdu se nad tím měli zamyslet, protože jinak ty, jinak ty dopady budou devastující. A je tedy zřejmé, že zdroje v této oblasti je potřeba posílit. Měli jsme tedy problémy, jako například nedostatek um, s, synchronizování um, zadávacích podmínek pro um, tendry a podobně. Um, můžeme ale podpořit, že tedy potvrdit, že podporujeme tento návrh, předložíme konkrétní pozměňovací návrhy, eh, které tedy budou odrážet to, co jsem zde říkal tady jde opravdu o vytvoření eh, skutečného, integrovaného obraného trhu. Ten program by měl být dobrý jak pro veřejné, tak soukromé podniky. A mm, zde je potřeba mít také pravidla, která se stanovují v Unii a eh, potom eh, příslušné organizace zde budou mít taky ehm, organizační strukturu komise říká, eh, že to, co je eh, jmenováno exekutivní kontrola, by mělo být tedy nahrazeno eh, nějak jinak. Mm, tady jsou prostě otázky, které jsou zásadně důležité pro ten obr, obraný sektor. Mm, fondy by se měly zaměřit třeba na tři podniky, které jsou ve třech členských zemích. Malé podniky, mikropodniky a také střední podniky jsou v řadě členských zemí eh, přímý, eh, jaksi páteří tohoto systému. Jsou opravdu obrovsky důležité v hodnotovém řetězci, ale zároveň jsou nejzranitelnější částí eh, dodavatelského řetězce, co se týče získání potřebného kapitálu. Takže je potřeba věnovat pozornost tomu, abychom zajistili řádnou účast SMC v tom programu. Já doufám, že i tyto body eh, mohou podpořit další skupiny. Děkuji. Děkuji. Za zelené pan Šoltes, prosím. Děkuji. Nechci, nejprve chci poděkovat um, zpravodaji za předložení návrhu souhlasím s tím, že žádá o větší transparentnost na tomto mm, obraném trhu. Když se podíváme na fungování vnitřního trhu v oblasti e, obrany. Pokud by to dobře fungovalo, určitě by to napomohlo taky dosáhnout cílů obrané politiky. Bohužel jsme zatím nedosáhli dostatečného pokroku tímto směrem. A to přes schválení směrnice o obraně. My schvalujeme legislativu o zadávání veřejných zakázek v této oblasti. Je opravdu na čase, abychom taky zajistili implementaci této legislativy. Souhlasím se zpravodajem, že implementace evropského obraného trhu vede občas eh, k, tedy eh, k zdvojení, eh, řekněme, i výdajů na obranu. Chybí tady transparentnost ohledně vztahu vlád a obraného průmyslu. Takže tady jsou potom nedostatky ve vynakládání veřejných prostředků. To samozřejmě způsobuje problémy i pro daňové poplatníky. Souhlasím s návrhem, abychom zvýšili roli malých a středních podniků. To by umožnilo více hráčům vstoupit do, eh, na toto pole obraného trhu. Zatím, jak bylo tedy řečeno, se nám nepodařilo eura, eh, jak si Evropštět eh, výzkum a vývoj v této oblasti. Řada programů stále ještě probíhá eh, spíše na národní úrovni. Hlavním problémem pro zelenou skupinu je ale rozpočtování. Jsme proti tomu, aby Evropská unie vydávala více peněz na zbraně, protože eh, to dnes stojí už více než 100 miliard ehm, eur ročně. My bychom se spíše měli zaměřit na efektivní využívání eh, finančních prostředků, které teď máme na uh, Eh, tedy zbrojní průmysl. A já tedy předložím pozměňovací návrh v tomto smyslu, tak aby tam vlastně došlo ke spolupráci členských zemí pod vedením komise. Jako významný aktér by tedy Evropská komise měla mít roli Eh, nějakým způsobem pomoci vyřešit hluboké strukturální problémy, které existují v této oblasti. Eh, v tuto chvíli máme tedy národní, eh, národně uvolněné prostředky pro výzkum a vývoj v této oblasti a pokud by se to propojilo, mohli bychom ušetřit mezi 25 až 100 miliardami eur. Takže evropský rozpočet by potom vydával opravdu pouze omezenou částku na doplnění. Těším se na spolupráci s kolegy Stínovými zpravodaji. I my žádáme o větší transparentnost v procesech eh, týkajících se obrany. Děkuji. Děkuji. Mnohokrát nevidím paní Trošinsky, která je stínovou zpravodajkou za ENF, takže dám prostor dalším členům a nejprve Nikola Dante, prosím. Eh, eh, Děkuji. Já si myslím, že toto je velmi důležitý strategický dokument. A když hovoříme o evropské strategii, je samozřejmě potřeba zapojit evropské obrané společnosti. mohu pouze říci, že souhlasím se všeobecnými připomínkami, které už zazněly. A chci se tedy zaměřit pouze na dva body, které bychom měli zařadit do naší zprávy. Myslíme si, že je důležité, aby financování ze strany evropského rozpočtu eh, bylo přínosné pro evropský průmysl. Takže pokud máme jediné kritérium, eh, národní účast, 50% eh, národní účasti, no to je omezení, které není nutně přínosné pro evropské společnosti. Bylo by užitečnější, vycházet se skutečného monitorování účasti zapojených eh, společností. Druhá věc se týká eh, potřebného počtu zemí, které se zapojí do komunitního procesu. Eh, vy tady máte počet 3 a 2, to je velmi omezující, velmi restriktivní. A to není úplně evropský přístup. Nedovedu si představit, že Evropa se skládá pouze ze dvou jednotek. Když se podíváme na strategický přístup k obrané politice, musíme zvýšit ten počet ze dvou. Nechceme tady pouze bilaterální dohody. A my tedy předložíme pozměňovací návrhy k tomuto bodu. Kromě toho je důležité zdůraznit, že toto je citlivá otázka, vlastně poukázala na to i stávající diskuse. Další řečník. Děkuji, to je velice významná eh, zpráva. Sledovali jsme to s velkým zájmem. A já doufám, že i komise poslouchá, co říkám. To, co předložila komise, je velice uh, Eh, vágní. Je tam celá řada věcí v textu, které jsou subjektivní. Já uvedu pár příkladů, třeba ta kritéria. Hovoří se o dopadov, studii dopadů, případně, ale to by se mělo dělat ve všech případech, nebo kritérium excelence. Co to znamená? Mezi kritérii může být eh, dopad projektu, potom malé a střední podniky. Proč nepočítat se specifickým rozpočtem, specifickým procentem pro malé a střední podniky? Dále z mého pohledu by bylo potřeba ten trh otevřít, ale tam jsou rozdíly v zacházení. Takže co třetí země? Třetí země, které jsou členy na to, a třetí země, které nejsou členy na to, To se musí rozlišit. A pokud se to nerozliší, tak eh, není důvod, eh, aby tyto země se členy NATO staly a eh, financovaly takovou organizaci. A jak říkala Virginie, je to klíčové téma. Já mám celou řadu pozměňovacích návrhů. Včera večer jsem na tom pracovala a když to neuděláme od začátku dobře, tak to bude problematické. Eh, experti, konzorcia, já nevím kolik zemí, to se všechno musí upřesnit, ale vy o těch expertech nic neříkáte. Já nechci, aby tam byli experti jenom z jedné země. Oni, ti experti musí být z různých zemí a teď jak budou jmenováni? Čili je tu celá řada mezer. A já si myslím, že tento text je vyloženě provokace a zpravodaj bude mít mnoho práce. A my, členy výboru, se opravdu musíme mobilizovat, podpořit zpravodaj, protože to by byla opravdu škoda, aby tato zpráva neposunula věci ku předu. Pak máme zprávy o proveditelnosti, financování těchto studií. To stojí spoustu peněz daňových poplatníků, eh, ty studie proveditelnosti a to chce eh, přesné podmínky, podmínky pro financování studií eh, proveditelnosti musí mít cíl, musí být použity. Já to, tuto oblast dobře znám, byla jsem u nás eh, ministriní eh, pro tyto otázky a já si myslím, že ta výzva je veliká a požádám tedy komisi, aby byla přesnější, takže se omlouvám, že eh, to říkám jaksi takto emotivně, ale já jsem se tomu včera večer dlouze věnovala a myslím si, že je potřeba ty mezery doplnit. Děkuji. A ještě další řečník, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také za předložený návrh, který obsahuje řadu věcí, i věci, které lze kritizovat ale nechci opakovat to, to co už zaznělo. Jenom oznámím pozici, kterou jsem si odhlasoval s kolegy z jiných eh, zúčastněných výborů, a sice, že eh, vidíme to velmi kriticky v oblasti financování, že by to vlastně mělo zatížit už ty oznámené eh, projekty. Takže ještě ke kontrole těch projektů, které se budou zadávat, tady prostě je potřeba taky něco nalézt, takže k tomu všemu se vyjádříme. Děkuji. Okay, thank you very much. Děkuji. Pan Eňu. Thank you, chairman. Děkuji. Eh, gratuluji vám nejprve k tomu, jakým způsobem vedete zasedání, to je skvělé. Eh, jedna věc eh, ve mně vyvolává jakési podivení. Tady vlastně 23 ze 20, 28 zemí v Evropské unii jsou členy NATO. Ale přitom tady na to nezaznělo ani jednou během této debaty a to mě opravdu udivuje. Mě by zajímalo, zda komise měla zadání e, úplně e, nějakým způsobem vyškrtnout na to z této diskuse. Přitom e, tam určitě nějaké, za, nějaké propojení bude. Kolegyně tamhle kývá což mě podporuje, protože já jsem za, tady za UKIP a ona není, ale Eh, možná, až komise dostane slovo, mohla by se vyjádřit k tomu, proč se tady vůbec nebavíme o NATO. Eh, dobrá, děkuji. A paní Jakonsary, prosím. Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin yhdyn. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. i já vás musím pochválit, jste skvělá předsedkyně. Co se týče spolupráce, my už jsme tedy pokročili výrazně ku předu, ale ještě nás hodně práce čeká. Je opravdu důležité, aby se zlepšila spolupráce mezi členskými státy. Nejsme v žádné krizi, Mm, došlo k pokrokům v této oblasti. Ale ku příkladu pan Juncker hovořil o evropské armádě. O to v této souvislosti ale vůbec nejde. A já si myslím, že Mm, pokud někdo takhle to, o tom chce hovořit v pořádku, ale e, je samozřejmě důležité, abychom překonávali krize. Diplomacie je taky velmi důležitá v této souvislosti. Ale o co nám opravdu jde touto spoluprací? To je něco velmi důležitého, protože můžeme hodně ušetřit, pokud se nám podaří dobře spolupracovat nebylo by dobré, kdybychom neměli žádnou spolupráci, kdyby všechny členské státy pouze eh, vydávaly výdaje na tuto oblast. Tady opravdu můžeme mm, dosáhnout úspor, pokud budeme spolupracovat. A tak můžeme také podpořit bezpečnost v Evropě. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, A je dobře, že se průmysl eh, dále vyvíjí. Musíme se na to dívat ale i z jiného úhlu pohledu, ne pouze z průmyslového pohledu. Eh, máme zde řadu výzev, eh, které se pojí s otázkami bezpečnosti. A my tedy musíme nadále rozvíjet tu spolupráci i co se týče v oblasti spravodajských služeb. Hm, odvedla jste velmi dobrou práci. E, tato zpráva je velmi důležitá. Já mnohokrát děkuji. Thank you very much. And then... Děkuji. A nyní za Evropskou komisi je zde paní Anne Ford. Yes, thank you very much uh, for giving... Děkuji. Na úvod Chci říci, že tento eh, program má za účel podpořit eh, spolupráci, je to eh, průmyslový program, který má umožnit větší konkurenceschopnost a inovativnost tohoto průmyslu, tak aby se zvýšily obrané schopnosti pro zvýšení bezpečnosti. My jsme si poznamenali všechny vaše připomínky a Zejména jste hovořili o potřebě mít otevřenější obraný trh, je potřeba umožnit účast eh, malým a středním podnikům z různých členských zemí. To je něco, co je velmi důležité i pro komisi a my se těšíme, že tedy budeme eh, o tomto všem eh, hovořit během trialogu. Jeden z vás se, mě, se nás přímo ptal ohledně NATO. Takže my na, na to odkazujeme v bodech odůvodnění, e, tam vysvětlujeme, že kapacity, které bude potřeba vyvinout, musí být v souladu s e, prioritami, e, které jsou společně definovány členskými státy v rámci EU a tedy v tomto kontextu odkazujeme na regionální iniciativy, ale také na NATO. Ale toto je průmyslový program, Eh, který tedy vychází z příslušného článku eh, smlouvy o fungování Evropské unie. Takže mm, to opravdu není čistě obraný program, je to spíše tedy zaměřeno na průmysl. Takže vlastně na to zmiňujeme spíše jako eh, kontext. Děkuji mnohokrát. Nyní tedy odpovím na některé připomínky a přejdu do holandštiny. Ik, ik, ik heb van, um... Nejdříve bych chtěl poděkovat eh, všem eh, za eh, připomínky. Myslím si, že je jasné, že je tady velký zájem o toto téma. Od různých lidí jsem si tedy vyslechla připomínku, že je důležité zapojit na malé a střední podniky. Proto si myslím, že je trochu divné omazovat ten počet účastníků na tři, stejně jako počet eh, zemí. Já jsem proto podala eh, proto pozměňovací návrh, abychom tam dali co nejvíce eh, podniků, co nejvíce zemí. Pane Lopesi, si, vy sám říkáte, že je důležité podporovat podniky v terénu a já si myslím, že tohle je ten správný způsob, jak toho dosáhnout. Potom k těm 50% financování místo 100% pro malé a střední podniky i v eh, rámci Horizontu 2020 to tak je. Podle tohoto vzoru je to udělané. Já jsem tam byla stínovou zpravodajkou u toho průběžného eh, vyhodnocení Horizontu 2020. Bavili jsme se tam o tom a bylo zřejmé, že pro ně tam nejde o velikost rozpočtu, ale o to, aby byly eh, zapojeny ty podniky do konzorcia, kde je obtížné se tedy dostat do eh, kontaktu jinak s eh, evropskými podniky z jiných evropských zemí. Výhodou toho snížení eh, na 50% pro rozpočet je, že se bude moci z toho zafinancovat více projektů. Máme velice malý rozpočet a díky tím, tomuto snížení budeme mít větší šanci podpořit více projektů. Pokud jde o obecný rozpočet, to znamená to eh, snížení ze 50 na 355, to eh, tam nejde o to, eh, že bychom celý ten program chtěli seškrtat na 355, ale jde spíš o to, že nechceme, aby to přišlo z CEFu. Jde o to, odkud to pochází ty prostředky. Tam jde o to, abychom mohli spolu určit eh, původ těch peněz. Čili se stínovými zpravodaji hledáme řešení, ale pokud se nám podaří eh, dosáhnout těch 500 eh, milionů jiným způsobem, tak jsem určitě připravena a k tomu je tam napsat. Pokud jde o účast třetích zemí, tak tam jsem velice ráda. Já jsem říkala, že to silně závisí na důvěrnosti těch projektů Samozřejmě eh, jde o často velmi důvěrné eh, projekty, ale pokud jde o určení toho výběru, tak si myslím, že tady by mohlo být řešením eh, zaměřit se na země NATO. Pro mě osobně je NATO úhelným kamenem evropské obrany Čili eh, opravdu bychom se mohli zabývat eh, na to, eh, že účast třetích zemí by mohla být omezena na země, členské země NATO. Potom ještě dvě krátké připomínky, pokud jde o experty. Já si myslím, že by nebylo špatné špatné eh, mít tady odborný, eh, tedy výbor odborníků, kteří by určovali ty programy. Jde o to, aby, byly eh, složen, aby to bylo složené z různých zemí, abychom zajistili objektivitu těch návrhů, aby byly ty návrhy dobré. A pokud jde o ty o kontrolu nad těmi projekty chci zvýšit kontrolní úlohu parlamentu. Pokud máme něco zlepšit, tak Eh, samozřejmě uvítám i jakékoliv vaše další návrhy. Každopádně vám děkuji za podporu, eh, za vaše připomínky a budu se těšit na další spolupráci, eh, tak abychom se dobrali dobrého návrhu. Teď lhůta pro pozměňovací návrhy, ta je zítra. A první projednání bude na našem příštím zasedání výboru 4. prosince. Tímto bych uzavřela tento bod. Budu se těšit na eh, vaše eh, pozměňovací návrhy a další spolupráci. Tímto eh, jsme se dostali k dalšímu bodu na pořadu jednání a tím je test přiměřenosti pro regulovaná povolování. Samozřejmě eh, všichni víme, že tohle je součást eh, balíčku eh, služeb. Rada přijala obecný přístup v květnu 2017. My jsme dostali návrh zprávy pana Švaba, byl nám představen v červenci, nebo projednali jsme v červenci, dohromady bylo 281 pozměňovacích návrhů. Hmm. Hlasovat o něm budeme na našem příštím zasedání 4. prosince. A teď tedy budeme projednávat kompromisní pozměňovací návrhy a dala bych slovo panu zpravodaji, kterým je Andreas Schwab. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za laskavý úvod a za pozornost, kterou tomuto věnujete. Myslím, že dnes bych neměl hovořit ani tak o poštu pozměňovacích návrhů, ale o obsahu. Protože vám musím říct, že eh, společně s dalšími stínovými eh, zpravodaji jsem už eh, vedl užitečná konstruktivní jednání a opravdu bych měl poděkovat všem za snahu a za pochopení a za čas, který věnovali na práci na tohle návrhu. Ono samozřejmě Mm, záleží někdy na určitých národních tradicích, eh, je třeba se nad tím evropsky zamýšlet a eh, je třeba, abychom tomu věnovali ten správný čas, aby se to eh, posunulo tím správným směrem. Za druhé, také bych rád, kromě stínových zpravodajů, poděkoval také sekretariátu a dalším spolupracovníkům. Myslím, že technicky se nám to podařilo vylepšit právě díky eh, obrovské podpoře sekretariátu a za to ještě jednou děkuji. Z mého pohledu je situace dnes taková, že eh, v zásadě eh, jsme se dohodli na tom, že proporcionalita bude i u těch opatření, která určují povolání. Už dnes eh, podle směrnice o uznávání eh, kvalifikační, eh, profesních kvalifikací tomu tak je. Ovšem tady jde o proporcionalitu. To není žádný jasný právní pojem. Není to Eh, jasné, jak eh, daný eh, soudce rozhodne a proto o takovém termínu. A proto tady máme opravdu obtížnou úlohu ze strany Evropské komise, protože do určité míry musíme definovat, co to proporcionalita v souvislosti s regulací povolání vlastně je. Proto je to, to, toto je navíc eh, eh, obtížný úloh, eh, obtížná úloha. To, co je v Bulharsku přiměřené, se neurčuje podle evropských měřítek jenom, ale podle bulharských měřítek to, co bude v Německu přiměřené, bude vypadat jinak, i když je to odvozené ze stejného eh, principu, ale eh, samozřejmě německé tradice a ohledy tady hrajou svoji eh, roli. Takže jsme se pustili do určitého dobrodružství po té, co to představila komise. Ale nezačínali jsme od nuly. To doporučení už začalo se směrnicí o uznávání profesních kvalifikací. Kolegyně Ferňo za posledního volebního období ze sociální demokracie na tom dobře pracovala v rámci eh, tedy té směrnice o uznávání profesních kvalifikací, eh, kde už eh, jsme ten princip přiměřenosti zakotvili jako hlavní princip. To znamená, že pro, všechna profesní, pro všechny profesní organizace, které spadají do působnosti té směrnice o uznávání kvalifikací, už platí ten princip dnes. Já jsem tak trochu žertem eh, řekl, protože si kladu otázku, proč eh, se tady vlastně, proč tady potřebujeme další eh, princip, tedy další směrnici vůbec. Teď už je to tady vyjasněné, ale vyloučením z té směrnice o o proporcionalitě. Nikdo z té směrnice o, o uznávání profesních kvalifikací a tamního principu, tedy to, to vyloučení se nemůže podařit, protože to prostě nepůjde. A svojí prací jsem eh, tak eh, trochu už přeznamenal eh, tuto věc. Já jsem si totiž myslel, že vyloučení z té směrnice o přiměřenosti pro povolání ve zdravotnictví by byl jednoduchou cestou, protože bychom se potom zabývali jenom testem proporcionality podle směrnice o uznávání profesních kvalifikací. Já si myslím, že eh, řada kolegů sdílí toto přesvědčení a jí není jasné, eh, kam by se to nakonec mohlo eh, dostat. A proto myslím, že máme jako Evropský parlament zájem to nechat na náhodě, ten výsledek toho hlasování konečný. Ale právně technicky, když se k tomu postavíme a s otevřeným duchem, tak zjistíme, že test proporcionalitu ve článku 94, 49 je mnohem eh, větší eh, než, nebo mnohem širší než to, co tam máme eh, se stínovými zpravodaji v rámci kompromisních pozměňovacích návrhů pro zdravotnická povolání. Zatímco článek 59.3 říká, že to musí být prostě přiměřené a tím členskému státu nebo soudci dává obrovský manevrovací prostor člán, test proporcionality podle eh, článku 4 předložených kompromisů eh, eh, je tady důležité to sladit právě s těmi předchozími principy proporcionality. Když se na to podíváme velice podrobně, tak musíme uznat, že tady to nesouvisí jenom s tou danou věcí, ale s eh, velkými emocemi také. Jsou tady profesní organizace, které prostě mají strach ze změny. Dobrá, ano, to je argument, o tom můžeme hovořit, ale pokud tady nemá být eh, žádný, eh, žádná změna a článku 59.3 té směrnice o uznávání odborných kvalifikací, tak je tady riziko, že vývoj půjde směrem, který tyto profesní organizace nechtějí. Eh, vzpomínám si ještě na rozpravu s Bernadette Vernio tehdy eh, o, celou řad, o celé řadě otázkách o tom, jestli notáři budou spadat do rozsahu působnosti této směrnice. A zjistil jsem tehdy, že v posledních letech ty notáři, kteří eh, byli mimořádně tedy Eh, tvrdošíní v tom evropském kontextu už byli odregulováni v evropském kontextu, zatímco ti ostatní, eh, co eh, si chtěli vytvořit určitý prostor, na tom do, do, tedy dopadli mnohem lépe. To znamená, že ty profesní skupiny, které zauje, zaujmou velmi tvrdé stanovisko, ale potom jsou potom semlety ve členských státech. To se může opravdu stát. Já jsem obecně otevřen vůči všem eh, řešením, která eh, budou nějak přínosná v této věci. Sám jsem předložil eh, ten nápad, že ta zdravotní povolání úplně vyloučíme z té směrnice o přiměřenosti, ale zůstanou v evropském AKI a uplatňoval by se na ně článek 59.3 se stínovými eh, zpravodaji. Eh, teď eh, hledáme konstruktivně odpověď na otázku, jestli by nebyla tady lepší cesta k řešení. A sice regulace zdravotnických povolání, zájmy pacientů, ochrany pacientů, spotřebitele podle článku 168. Teď se tedy pohybujeme mezi těmito dvěma články. Hledáme tam cestu a jsem eh, rád, že stínují zpravodajové tady činí velice užitečné návrhy. Paní předsedkyně, myslím si, eh, že z časových důvodů teď eh, přejdu ke článku 6, který by byl tedy jádrem této směrnice, ale už k němu nebudu tolik vlastně říkat. Hovořil jsem o článku č... už jsem hovořil o článku 4, odstavci, č... pardon, článku 6, odstavci 4 o těch e, výjimkách pro e, test proporcionality. Myslím si, že tam jsme to hodně vylepšili. Řekl jsem také, že hospodářské dopady nebudou považovány za e, kritérium pro test proporcionality. Jenom v oblasti jiných povolání, ale ne v oblasti zdravotnických povolání. Jinde ve článku 6 jsme to eh, dali najevo docela jasně. Takže nakonec jako výrob si musíme eh, zvolit, zíbor, eh, si musíme zvolit lepší cestu. Musíme ale hlasovat rozumem, nikoli city, protože to bychom se mohli vydat špatným směrem. Ale potom, paní předsedkyně, ještě jednou bych rád poukázal na druhou část Jenom velmi stručně, ale je to pro mě také velmi důležité. Víte, že přeshraniční poskytování služeb povolání, eh, která spadají eh, do eh, směrnice o uznání profesních kvalifikací. O to tady právě jde. Tady nejde o obecné služby, ale ta povolání z této směrnice, která komise touto směrnicí určitým způsobem ohraničit podle testu proporcionality pro jejich vlastní profesní organizace, že tito Eh, budou požadovat, tito lidé budou požadovat také eh, určitou přiměřenost, pokud jde o eh, pravomoc členských států k o omezení jejich přeshraničního poskytování, poskytování těchto služeb. Tady by nám Evropa mohla, přinesla víc, mohla přinést víc. Z mého regionu znám řadu problémů. Tři ministerští předsedové Eh, jeden od zelených, jeden od sociálních demokratů, jeden od eh, křesťanských demokratů, eh, sepsali dopis s prozbou, abychom hledali řešení tohoto problému. Čili tohle není nic, co bych si sám vymyslel. Je to širší politický problém, kde zelení a sociální demokraté mají stejnou linii jako my a proto eh, prosím, aby eh, se kolegové z dalších frakcí tímto eh, také zabývali. Myslím si, že test přiměřenosti u přeshraničních poskytovatelů musí být už vzhledem k primárnímu právu základním požadavkem. Ve směrnice o, o, o vymáhání předpisů o, o vysílání pracovníků už to tam je. Je to aký, ale nedodržuje se to. A když teď na tomto výboru řekneme, že nás vůbec aký nezajímá, každý si může dělat, co chce, i když je to porušováním práva, tak to bude poměrně neuspokojivý, eh, neuspokojivá známka pro evropský vnitřní trh. Proto učiníme ten malý krok a řekněme, že to, co je teď aktuálním právním stavem v eh, Evropské unii, musí být dodržováno členskými státy. Nejde jenom o rozšíření práv, jde o to, eh, že musíme říct, že to, co je teď v právu, musí všichni dodržovat. O to prosím a, a myslím si, eh, že proto bychom nakonec měli získat většinu. A každopádně jsem zvědavý, co k tomu teď řeknou sínoví zpravodajové a další kolegové. Děkuji vám za pozornost. Eh, původně se předpokládalo, že 4. prosince budeme hlasovat na výboru. Máme tady ještě eh, zasedání s tímových zpravodajů, na kterém to budeme probírat a myslím si, že to můžeme zase o nějaký týden posunout. Měli bychom tam flexibilitu, hlavně abychom se dostali vpřed. Okay, thank you very much. Děkuji vám, Andreasi. A nyní stínový zpravodajové za SND, pan Konferaci, prosím. Děkuji, paní předsedající. Jak už jsem avizoval za jiných okolností, kdy jsme projednávali stanovisko podle naší frakce návrh komise by měl být zásadně přepracován. A my jsme jak si zaznamenali pokrok, uvedli jsme, které body považujeme za nejproblematičtější. Andrea na tom hodně pracoval Eh, takže u některých těch aspektů došlo ke změnám, se kterými se stotožňujeme. Ale zůstávají dvě otázky, které podle mého názoru ještě vyřešeny nejsou a jsou velmi důležité. Já nebudu opakovat naše stanoviska k jiným aspektům, které ještě potřebují dořešit. až se dostaneme do fáze posledních kompromisů, ale ještě zůstávají dva zásadní problémy. E, profese ve zdravotnictví, to je na straně jedné. My jsme předložili několik možností, vyřazení profesních eh, zdravotnických profesí nebo jejich nevyřazení. Žádali jsme, co si co potvrzujeme, a sice my jsme žádali o vyloučení eh, profesí ve zdravotnictví z návrhu o testu proporcionality. A pokud bychom tyto profese zcela vyloučili, tak nebudeme proti, protože my se nedomníváme, že by v současné době v našich zemích byly odpovídající podmínky pro to, aby bylo možno dosáhnout podpory a schody ohledně striktní aplikace kritérií směrnice pro tyto profese. Vím, že jiné politické frakce se na to dívají jinak, jak připomínal eh, před chvílí Andreas ale v této fázi na schůzi stínových zpravodajů jsme žádali o některé věci a e, potvrzujeme to a žádáme, aby se hlasovalo o pro pozměňovací návrhy, které jsme předložili a pak se přizpůsobíme výsledku. Ale u tohoto bodu si nemyslím, že by bylo možné nalézt schodu. Je to velmi citlivé téma a v ostatních výborech je spíš podstatná absence závěrů, čili my se snažíme dosáhnout co nejširšího koncenzu a aby ten koncenzus byl co nejširší, je snažší postupovat takto. To znamená jasně rozhodnout, eh, jak se k tomuto bodu postavíme, buď tak nebo onak, ale jasně. A my navrhujeme vyloučení eh, zdravotnických profesí eh, za současného respektování stanovisek, kde to stanovisko, které já zastupuji, je tedy stanovisko naší frakce. A potom je poskytování služeb přes hranice. Domníváme se, že by bylo chybou rozšířit působnost eh, směrnice na to, abychom i pokryli pravidla pro poskytování služeb. Andreas popsal několik objektivních bodů, které se týkají přeshraničních oblastí. Já také žij, žiji v pohraniční oblasti. Jsou tam určité rozpory, vím to, ale nemyslím si, a není to můj názor, ale názor mojí skupiny, nemyslím si, že bychom toto mohli e, vyřešit v tomto typu dokumentu. A pokud bychom zasahovali do této oblasti, tak by to zbytečně navýšilo velmi drahou byrokracii. Pak je tam taky velmi citlivý eh, politický aspekt, kdyby se zasahovalo do směrnice o vysílání pracovníků. Pokud ve směrnici o vysílání pracovníků bude dosaženo nebo budou, budou nějaké problémy s její implementací, pak se mají řešit tam na, na té úrovni eh, odpovídající této směrnici. Podle mého názoru by bylo chybou to řešit tady v tomto dokumentu. A pokud nedojde ke schodě v tomto bodu, pak nebude možné eh, očekávat souhlas socialistické frakce s cel, celým textem. My jsme připraveni o tom diskutovat až do poslední možné minuty. A možná si třeba i představit posunutí hlasování. My nemáme žádný eh, jasný postoj, co se týče metod, ale co do obsahu eh, jsme velmi vyhraněni, tak jak jsem právě uvedl. Děkuji a za EKR, pan Sulik, poprosím vás, abyste byl co nejstručnější, protože eh, už pomalu překračujem čas, takže prosím. Děkuji. Nejprve pár slov německy. Andreasi, děkuji za skvělou argumentaci opravdu to bylo všechno i velmi jasně řečeno, taky se skvěle snažil o to nalézt kompromis. A nyní pokračují slovensky. E, e, mrzí mě, že napřík blížecemu se termínu hlasování jsme zatím nenašli. Mrzí mě, že jsme zatím nenašli shodu e, v této oblasti. Ještě bych rád poukázal na kámen úrazu situace se od začátku nezměnila, neexistuje logický ani právní důvod, proč by eh, eh, neměla být eh, ta zdravotní povolání vyloučena. Obavy o ochranu zdraví se řešily v řadě dodatků. Odpůrco, odpůrci nejprve argumentovali speciálním postavením těchto povolání, ale také strachem z následků deregulace. První obavy byly řešeny v kompromisních dodatcích jako vyloučení v článku 6 a nebo v článku 4. Obavy z deregulace a e, ochrany úrovně e, úrovně ochrany zdraví ze strany socialistů jsou neopodstatněné a nejasné. Stejně jako na začátku. Směrnice o uznávání odborných kvalifikací už dnes ex post posuzuje zdravotnická povolání a nový návrh pouze odstraní problém nejasností. V poslední písemné reakci se socialisté vyjadřují v tom smyslu, že zdravotnická povolání by měla být vyloučena z hlavních prvků testu přiměřenosti, bez toho aniž by to konkretizovali. Eh, proporcionalita přece znamená pouze to, že budeme dodržovat co nejméně eh, eh, omezující prostředky. Měla by také zabránit členským státům v tom, aby si chránili své vlastní trhy před pracovní silou z jiných zemí a rozšířit nabídku na, na trhu, což bude výhodné i pro spotřebitelů. Toto já osobně vnímám jako skutečný důvod, že frakce SAD odmítá, respektive trvá na vynětí zdravotnických povolání. Je to čistě protekcionistické opatření. Z téhož důvodu oceňuji dodatek pana Švába o přeshraničních službách. Jejich dostupnost by měla být na úrovni Evropské unie naprostou prioritou. Mobilita pracovní síly je evropský zájem a já tedy nerozumím tomu, proč tak často na to někteří zapomínají. Uvedu příklad ke zdravotnickým službách na Slovensku, tedy v zemi, kde žiji. Musí mít zdravotní sestra vysokou školu. Slovenská republika tedy poměrně pracně vzdělá zdravotní sestry ty potom odchází do západu evropských zemí za lepšími penězi a Slovensko na to doplácí. I přesto říkám, otevřeme trh. Pokud má být Evropa jednotný společný trh, tak všechny země musí dělat ústupky. I když to z krátkodobého pohledu nemusí být pro tu kterou zemi výhodné. Já protestuji zejména proti jakési eh, dvojakosti, kdy eh, na jedné straně lidé mají, eh, vedou hodně řečí o Evropě, ale na druhé straně nechtějí pomoct velkému vnitřnímu trhu, najednou jsou obrovskými ochranáři a myslí jenom na své země, takže pokud malá země jako Slovensko dokáže udělat tento krok a říci ano, sjednoťme to, ačkoliv vím, že nám na Slovensku budou chybět zdravotní sestry, tak o to více by si to měly uvědomat velké ekonomicky silné země. A měly by to taky udělat. To je z mé strany vše. Poslední bod na závěr. Pokud přesuneme hlasování ze 4. Eh, prosince, mm, já se k tomu přikláním, předpokládám, že by to bylo 11. Eh, prosince ve Štrasburku. A pokud by to bylo ve Štrasburku, tak prosím, dejme to na úterý a ne na pondělí. Děkuji. Thank you very much. And then for, uh, Děkuji za Alde, pan Selimovič, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím být co nejstručnější. Za prvé bych eh, upřímně chtěl poděkovat panu Švábovi. Je bylo to vynikající jednání, byli jsme rozdílných názorů, ale pan Šváb odvedl skvělou práci opravdu eh, na zlepšení té pozice a, a nalezení společného eh, pochopení. Eh, kompromisní návrhy, tak jak zní dnes, teď s nimi souhlasíme, nemáme s nimi problém, nerozumíme logice Eh, opozici, eh, nebo proč nám nezahrnout zdravotnické služby, vzhledem k tomu, že členské státy se obvykle boží udělat cokoliv, co by mohlo být vnímáno jako nebezpečné, ale v tomto případě členské státy jsou pro zahrnutí zdravotnických služeb. Tak já nechápu, proč by parlament najednou naopak měl se toho bát. Parlament, který obvykle dalek, eh, jak si zachází daleko dál než členské státy, tak teď najednou by eh, to chtěl obráceně. A také nevidíme žádný problém s službami, ne, nechápu. Já myslím, že to je naprosto jasné, že to nijak nezachází uh, s, do problematiky vysílání, takže um, myslím si, že v tom problém není. Kompromisní návrhy jsou vyvážené, protože všichni jsme udělali nějaký krok. My jsme eh, se hodně jaksi snažili ehm, u nás ve frakci někteří mi to trošku vytýkají, ale když je to kompromis, je to kompromis a samozřejmě to není pro všechny zcela uspokojivé, ale myslím, že je to teď vyvážené, jsme připraveni pro dohodu. Eh, dvě, tři připomínky jsme rozeslali. Rozumím, že žádná frakce s tím nemá velký problém. Jsou to jenom drobné poznámky a zítra budeme mít schůzi stínových zpravodajů. Doufám, že nebude dlouhá, že se rychle dohodneme. Děkuji vám. Děkuji. Paní Tošinský je další stínová zpravodajka, prosím, máte slovo? Ne? Dobrá. Takže ještě další čtyři eh, lidé se hlásí o slovo. Prosím vás tedy, abyste byli co nejstručnější, pokud možno za minutku, kdybyste to stihli. Paní Rozier, máte slovo. Děkuji. Nebudu opakovat otázku změny a děkuji stínovým zpravodajům, děkuji zpravodaji eh, u té změny postoje ohledně zdravotnických profesí. No, téma, na které se chci zaměřit, je poskytování přeshraničních služeb a jeden problém se týká legislativní jednoznačnosti. Máme dva texty, které řeší přeshraniční mobilitu, směrnice o službách, ta řeší mobilitu podniků a, a směrnice o vysílání, ta se týká pracovníků. A možná bychom to měli řešit v těch dokumentech, které se tomu již jmenují a neměli bychom eh, eh, dávat eh, téma eh, přeshraničního poskytování služeb které, do, do dokumentu, který má za úkol pouze doplnit eh, texty již existující. Takže co se týče eh, právní jednoznačnosti, se to sem myslíme nehodí. A co do obsahu, myslím, že v rámci balíčku o službách budeme jednat dále, tam se tomu také věnujeme, ale co se týče obcházení regulace a legitimních pravidel, která se vztahují na mobilitu podniků na straně jedné nebo podni- mobilitě ehm, pracovníků, boj proti sociálnímu dumpingu v rámci přeskumu směrnice o vysílání, tak nemůžeme na jedné straně tvrdit, že bojujeme se sociálním dumpingem, přehodnotit toto a potom v jiných textech otevírat mezery takže e, souhlasím, co říkal Sergio, a takže to je pro nás těžký, těžký e, problém a jinak, to, když to nevyřešíme, bude to pro nás problematické. Děkuji. A nyní pan López Štulis. Děkuji. Já jsem chtěl zpravodaji e, Andreasovi, který je také přítelem a já si velice vážím té emotivity, kterou dal do toho svého závěrečného hodnocení. Pokusím se eh, nehovořit tak emotivně, ale v, před půl rokem v květnu bylo jasně dáno, že zdravotnické služby se do tohoto zprávy zahrnovat nebudou a e, náhle se objevily ve dvou kompromisních návrzích v návrhu 2 a 6 A já tady mám jasné stanovisko od nás. Pro mě zdravotnické profese u nás ve Španělsku. Vím, že v jiných zemích ta situace je podobná. Zdravotnické profese jsou velmi dobře regulované a není nutné je znovu dávat do tady té, to, to, do tohoto dokumentu o testu proporcionality. Takže já jsem připraven vyslechnout alternativní řešení, ale je třeba si říci, že výbor Envy většinou eh, odhlasoval vyloučení zdravotnických profesí ze svého stanoviska a výbor EMPL také. Bylo to zamítnuto. Nebo tedy vyloučeno. Takže je třeba uznat, že prostě tyto profese byly vyloučeny. My si vyslechneme návrhy velmi pozorně, budeme se k tomu stavět co nejkonstruktivněji. Děkuji. Dále má slovo tedy pan Svab. Děkuji, paní předsedkyně. Já také musím připustit, že když čtu ten text, tak by bylo vhodné nadále vyloučit eh, zdravotnické profese z rozsahu textu s určitými možnostmi, jak nalézt kompromis. Vím, že Andreas Schwab na tom pracuje a nesmíme jak si zabřednout do emocí. Ale já uvedu dva příklady, které ilustrují ten problém. Za prvé, členské státy mají rozdílné normy zdravotní a to je ten problém, že u stejného aktu určitá země žádá takový diplom a jiná země žádá e, e, jinou. E, například zubaři nebo, nebo ortodontisti ve Spojeném království jsou autorizováni ve Francii ani v Itálii ne. Takže Francie a Itálie řeknou, že jestliže ortodontista přijede do Francie, tak se vlastně snižuje úroveň kvality péče. Já nevím, jestli je to pravda, ale tak to dnes vypadá. Eh, v oblasti národních legislativ. A já tady v textu nevidím, co by umožnilo členským státům zachovávat zlatý standard služeb. A druhá věc, to jsou lékárníci. Ve Francii existují pouště, místa na, ve Francii na venkově, kde nejsou lékaři. A vlastně populace zachraňují lékárníci. Lékárníci ve Francii a v jiných zemích mohou působit jenom tam, kde dostanou povolení. Existuje numerus clausus pro počty lékáren na určitém území. A tato možnost, která umožňuje regulaci otvírání lékáren, pos poskytuje skutečnou službu, veřejnou službu. A obáváme se, že stávající znění směrnice by omezilo tuto možnost státu regulaci lékáren, přičemž tyto eh, lékárny slouží jako skutečně veřejná služba v oblasti zdravotnictví. A tady v tom eh, návrhu, a to je velmi zajímavé, v bodu eh, odůvodnění 19 s nějakými pozměňovacími návrhy je řečeno, že členské státy mohou nadále stanovovat jednak zlatý standard a jednak tu regulaci, ale jsou tam uvedené podmínky, eh, v případě značného ohrožení veřejného zájmu a zdá se nám, že tady je ta laťka příliš vysoká pro to, aby to umožňovalo členským zemím pokračovat v té regulaci. Děkuji a konečně pan Agňo. Děkuji. Budu rychlý. Hovoří se o regulaci profesí napříč Unii. Eh, já doufám, že tato zpráva zlepší obě situace, na které jsem narazil. Jednak jsou to profesionální instruktoři lyžování, Eh, kdy eh, britští instruktoři ve Francii prostě je jim bráněno ve vykonávání práce a druhé, za druhé jazyk. Můžete být nejlepší lékař na světě, nejlepší inženýr na světě. Když pracujete v zemi, kde lidem nerozumíte, tak jste hrozbou pro eh, vaše okolí. Takže to jsou moje dva důležité body. Děkuji a konečně pan Šváb, náš zpravodaj, prosím, velmi stručně. Děkuji, děkuji mnohokrát také všem kolegům a kolegyním, kteří se vyjádřili. Mm. To, co říkali kolegové z SAD, vy jste hovořili vlastně eh, o sociálních otázkách eh, my máme ale mm, e, právní službu parlamentu, na kterou já jsem se obrátil v této souvislosti a cituji, co mi poslali. E, co se týče vaší otázky, v každém případě neexistuje žádné tření e, při vymáhání směrnice o vysílání pracovníků. Článek 8 umožňuje vyžadovat administrativní požadavky, které jsou potřebné pro potřebné monitorování je ale samozřejmě, aby to všechno bylo eh, proporcionální. Takže eh, tady není žádná náhoda. Pokud tedy chcete z toho udělat nějakou politickou věc, tak si nejdřív přečtete ten text, nevymýšlejte si. Eh, tady tedy nejde o služby, Tady vlastně jde jenom o to znovu potvrzení, že opatření, které členské státy mohou dělat, a to já nespochybňuji, že tedy tato opatření jsou přiměřená. A pokud už nebudeme hovořit o mm, problematickém chování členských zemí, ze kterých možná pocházíte, to je jiná věc, můžeme se dostat do situace, která už se vlastně vůbec netýká spravedlnosti, férovosti a mm, proti tomu bych byl. A samozřejmě můžete také říci, co v Německu. Někdo mi tady říkal, ať o tom hovořím. V Německu poplatky pro eh, regulované profese, které přichází do Německa, se Eh, liší. A já netvrdím, že ta cena je přiměřená. Takže, jak kolega říkal, všechny země si musí vypracovat přiměřené, přiměřená opatření, to platí i pro mou zemi. Ale hm, pokud to chceme od vlastní země, tak můžeme to chtít, chtít i od ostatních zemí, což vlastně vyžaduje i stávající evropské právo. Um, jiný výbor eh, zamítl eh, tento návrh, protože nemohli nalézt řešení. A to vlastně znamená, že my bychom se tady měli snažit všichni společně nalézt řešení, protože eh, pokud nenajdeme většinu pro vyškrtnutí zdravotnictví nebo zdravotnických pracovníků, pokud tedy nebudeme mít většinu pro kompromis, komise bude spokojená, protože potom jejich původní návrh projde a to by nemělo být naším řešením. My bychom se měli snažit eh, eh, to eh, ovlivnit podle toho, jak si to představujeme my. Takže já jsem ochoten na tom pracovat. Právní jistota, kterou po nás žádáte, to, ta je naprosto respektována, o tom není žádných pochyb. A myslím si, že to, co ještě říkal Antonio, je jasné. Na začátku bylo zřejmé, že zdravotní eh, profese by eh, spadaly pod článek 59.3 eh, směrnice o profesionálních kvalifikacích. A je tam samozřejmě jakási marže pro členské státy, které vlastně mají větší marži díky tomu 59.3 než ten text, který vychází z těch kompromisů. Takže já trošku chápu, o čem to je, ale měli bychom se opravdu opatrně věnovat těm detailům a když to zmíníme, tak vlastně můžeme hovořit o samotném obsahu. A to vlastně platí i pro ty příklady, které zde zazněly. Geografické eh, rozdělení eh, eh, zdravotnických pracovníků. Ano, přesně tohle to máme v Německu a i v jiných zemích by se to dalo udělat například na venkově, odkud já třeba pocházím, je jasné, že potřebujeme lékaře, lékárny, aby mm, e, populace tam měla tedy dobré podmínky. Takže určitě mm, ani tedy z hlediska přiměřenosti není důvod, proč by to nemělo být možné. A Členské státy určitě budou mít možnost přizpůsobit svou situaci, své národní systémy, ale samozřejmě na základě principu proporcionality. To je v zájmu nás všech. Já se těším na další zasedání stínových zpravodajů. Pokusíme se tedy nalézt eh, čas, kdy všichni eh, kolegové budou moci přijít. A eh, potom tedy samozřejmě stanovíme taky konečné hlasování, které by nemělo být náhodné. Děkuji. Děkuji, Andre, asi Normálně bychom hlasovali 4. prosince, ale možná to bude odloženo na později. A to znamená, že můžeme přejít k dalšímu a poslednímu bodu na dnešním eh, dopoledním pořadu jednání a to se tedy týká e služeb. Je to tedy konkrétně Evropský elektronický průkaz služeb. Mm. Já jsem zpravodajka pro tento návrh a přecházím do holandštiny. Eh, eh, Takže eh, vy jste všichni obdrželi návrh zprávy, který jsme vytvořili, tedy Morten Lokegar a já dostali jste eh, příležitost eh, si prostudovat. Eh, minulý týden ve Štrasburku jsme poprvé zasedli společně se stínovými zpravodaji. Bylo to velice konstruktivní jednání a doufám, že i dnes to proběhne stejně. Některé ty změny, které jsme provedli, bych vám ráda dnes představila. Dám slovo panu Jasenkovi, který bude hovořit panu, eh, eh, místo pana Lokegarda, ale nejdřív řeknu eh, něco obecného. Za sebe i za Mortena musím říci, že ani jeden z nás nepovažoval za nějak skvělý ten návrh komise a nemysleli jsme si, že tento problém by, tedy tento návrh by vyřešil všechny problémy, které souvisejí s elektronickými službami. O tom se neděláme žádné iluze, ale všichni si asi myslíme, že je naléhavé, eh, abychom posílili vnitřní trh a eh, každý z vás eh, by zde měl opakovaně tedy se o toto zasadit. A už se o to vlastně se, se zasadili. Čili musíme teď přijmout krok k tomu, abychom ulevili lidem od administrativní zátěže, se kterou jsou pravidelně konfrontováni. Čili asi jste si ehm, všimli, eh, že k tomu proběhla celá eh, řada akcí, eh, navštívila vás řada možná malých a středních podniků, o těch jsme tady také už hovořili dříve, protože právě ty trpí velmi administrativní zátěží. Jde důležité o to, abychom se zbavili těchto administrativních překážek. My jsme eh, naslouchali jednotlivým odvětvím a na základě toho jsme eh, přišli s pozměňovacími návrhy eh, mm, v tomu smyslu, abychom zaplnili určité mezery a také vyjasnili ty šedé zóny a tím vylepšili ten návrh. Můžeme eh, eh, přijmout eh, krok vpřed jenom, když budeme spolupracovat konstruktivně. Morten a já se velice nepředpojatě snažíme, tedy stavíme k vašim návrhům na zlepšení toho to textu vytváří se určité eh, negativní ovzduší ohledně toho návrhu eh, ze strany eh, řady lokálních zainteresovaných stran na základě neoprávněných argumentů. Prostě tady nezavádíme princip země původu, to musím zdůraznit, ani nic jiného k sociálnímu dumpingu a sdílení eh, dat. Eh, já bych byla tedy proto, abychom eh, nadcházející debatu odvozovali z fakt a ze skutečných mm, a snažili se hledat něco, co bude fungovat pro podniky a pro vnitřní trh. S tímto mm, Teď k nejdůležitějším eh, změnám eh, u tohoto nařízení. Za prvé eh, definice e-karty. Tu jsme upravili oproti návrhu komise. Vyjasnili jsme, že má být průkazem toho, že ty služby i se mohou eh, poskytovat eh, podobu platnosti eh, karty i v hostitelském státu. Je to elektronický certifikát, je to elektronická karta. Možná tedy není úplně vhodný název. Potom pokud jde o pojištění, protože tady byla velká kritika a ohledně z nějakého standardizovaného, standardizované formulace. Ono je to velmi těžké, pokud jde o Eh, škodu, eh, o výklad eh, škod a jejich příčiny. Takže tady jsme se snažili posunout se ke standardizovanému formuláři, potom interoperabilita se stávajícími národními systémy oznamování, například ten belgický systém Dimoza nebo ten dánský systém Android. Eh, důležité je, abychom tady měli ten princip eh, jenom jednou. To znamená, pokud zadá podnik ty údaje jednou, tak už je nebude eh, kvůli e-card Musí zadávat znova a naopak. A potom poslední věc, a jsem si jistá, že jménem Mortena se k tomu ještě vrátíme. Jde o to, aby tady tohle nevedlo k sociálnímu zampingu nebo k větším podvodům. Naopak. Tam jde o to, aby eh, informační systémy vnitřního trhu přinesly ještě větší kontrolu. Eh, prostě z toho prostého důvodu, protože tato legislativa nemění nic na stávajícím stavu. A to eh, zde opakujeme několikrát a zdůrazňujeme. Čili tohle je první stav, eh, pokud jde o eh, nařízení. Takže dal, bych dala slovo eh, Jasenkovi, ale mm, nevidím ho tady, takže dám slovo panu Selimovičovi. Thank you very much, Madam Chair. I would like first to apologize. Děkuji. Omlouvám pana Mortena Lockegarda za to, že jsem nemohl přijít. On má dnes místní volby, ve kterých kandiduje, takže mm, bohužel nemohl přijít. Každopádně slíbil, že se zúčastní eh, diskusí i na dálku. A těší se také na všechny připomínky a eh, později se k ním také vyjádří. Zpráva má tedy dva spoluspravodaje kteří spolu úzce spolupracovali. Eh, zpravodajové v podstatě sdílí pohled na řadu věcí. Eh, všeobecné připomínky. Mm, někteří lidé říkají, že eh, tento průkaz nemá žádnou přidanou hodnotu, že ji nikdo nechce, ale to není pravda mm pan Morten hovoří zejména o malých a středních podniky, podnicích a když hovoří s jejich zástupci, oni žádají o snížení regulační zátěže, také žádají o snížení správních překážek. A e, tady samozřejmě mm, je, jaké je řešení pro implementaci e, směrnice o službách. Já si myslím, že my zde v Evropském parlamentu opravdu musíme tlačit e, za to, abychom nalezli řešení pro naše podniky. A Eh, právě tento eh, elektronický průkaz opravdu usnadní život eh, zejména malým a středním podnikům, protože tady bude vlastně jeden centralizovaný orgán, na který se budou obracet a sice to bude orgán v jejich členském státě. Budou moci hovořit vlastním jazykem a celé elektronické řízení zjednoduší a digitalizuje celý, celé řízení, takže to nejenom zrychlí, ale vlastně to bude i bezpečnější. To by tedy znamenalo, že mm, i nákladné a mm, poměrně zdlouhavé překlady budou eliminovány. E, v dnešní době e, podniky často musí čekat 6 až 18 měsíců e, na to, než je vyřízena jejich žádost. Takže je opravdu naší povinností, abychom s tím něco udělali pokud se tohle to nedá vyřešit, tak oni eh, vůbec nebudou se snažit o přeshraniční eh, fungování. Eh, potom jsou tam ještě jiné, tedy překážky pro podniky, ale tohleto, tenhle průkaz by to opravdu mohl řešit. Takže mm, obsah, oblast působnosti. Tady vlastně jste si asi všimli, že stavebnictví není v anex v příloze 1, Spravodajové mm, si vyslechli eh, připomínky, obavy a uvidíme, jak se bude eh, ten průkaz vyvíjet a možná se k tomu vrátíme. Eh, v příloze jedna máme seznam odvětví, která tam možná budou zahrnutá prostřednictvím aktu v předesené pravomoci, ale není to nějaký vlastně volná ruka pro komisi. Eh, tady samozřejmě eh, je potřeba zvážit celou řadu faktorů. Komise tedy po dvou letech po transponování směrnice může navrhnout eh, začlenit tyhle, ty, tahle odvětví do působnosti této směrnice, ale parlament může být proti tomu, pokud nesouhlasíme. Takže říkám, komise nemá volnou ruku. Kompetence členských států, to je asi jedno z největších zlepšení Eh, kompetence eh, domácího členského státu nebyly úplně zřejmé v návrhu komise, eh, proto je potřeba to vyjasnit ve směrnici. Dnes je naprosto jasné, jak ten domácí členský stát má postupovat ve chvíli, kdy obdrží žádost o elektronický průkaz, ověří, zda podnik je, pra, je tedy právně usazen v dané zemi, zda plní všechny tedy požadavky a zpravodajové taky si vyslechli všechny obavy, které zazněly, a sice, že není možné eh, kontrolovat informace uspokojivě. Takže i zde byl text zlepšen, takže v domácí zemi, eh, pokud domácí země objeví jakékoliv eh, nekonzistentnosti, má jakékoliv eh, eh, odůvodněné obavy nebo pochyby, tak potom eh, celé řízení je odloženo do té doby, než jsou poskytnuty dodatečné údaje nebo vyjasněna ne, to, co bylo nevyjasněné. A také je možné v případě problémů tuto, tento průkaz odebrat tady vlastně ještě máme eh, vlastně eh, podmínku ověření eh, ze strany orgánu členského státu. Koordinující orgán bez jakéhokoliv bez jakých prodlev předá informace o odebrání průkazu na komisi. Kompetence hostující země Tady vlastně zase je potřeba kontrolovat a validovat informace před zajistěním, že tedy Eh, ta, ten průkaz eh, tam platný, tak se provádí ty kontroly. A je také možné, aby si hostující členský stát vyžádal další vyjasnění od domácího členského státu, co se týče taky eh, dočasných nějakých ustanovení, pokud, host má, pokud tedy host, ten hostitelská země má nějaké pochyby, pochyby, tak samozřejmě tam zase jsou nastaveny potřebné kontroly. Každopádně tento průkaz ehm, je dobrovolný. Eh, dobrovolná povaha je ještě posílena tím, že poskytovatelé služeb, kteří nemají tento průkaz, eh, eh, vůči nim se nesmí diskriminovat a mm, na, tedy pro, na jejich úkor. Ehm. Tento návrh nezačal jednoduše, My tedy doufáme, že eh, budeme mít opravdu konstruktivní debatu eh, a že všichni, eh, všichni zainteresované strany se budou účastnit této debaty. Takže já vám mnohokrát děkuji a předtím, než přejdeme ke stínovým zpravodajům, ještě máme zpravodaje za výbor regionů, takže pan Van Rás. Prosím, máte slovo dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Řeknu to velice stručně. To, co jsem tady slyšel ve vašem úvodu, už vlastně řeklo mnoho je eh, docela jasné, že tady jednáme o problematice eh, možná dezinformací, eh, které jsou systematicky šířeny celou řadou zainteresovaných stran, které vedly k tomu, že ta rozprava na výboru regionu často byla vedena lidmi, kteří vůbec nebyli informováni o tom, co to vlastně e-card je. Jsou tady jednoznačné pozitivní výhody e-card, ale Eh, často se hovořilo o, o něčem, co souviselo s nedostatkem instrumentu, eh, eh, informací. Je to dobrovolný instrument? Je tady potom, byla nejistota ohledně různých ehm, různé administrativní náročnosti ohledně toho vztahu e kart a evropské profesionální karty, jestli to nějak souvisí nebo ne. A především, a to je možná ta velice důležitá věc, když to všechno schonu dohromady, eh, není tady úplně eh, jasné eh, o tom, jestli to není takový prostředek protekcionismu. Nebo nebylo to jasné. My to si nemůžeme dovolit samozřejmě, protože to se chceme zbavit. A právě o, to, o, tom, o tom se hovořili. Jak to vypadá s těmi kvalifikacemi těch, kteří budou eh, chtít eh, využívat e-card. Čili eh, globálně řečeno bych řekl, je tady nedostatek informací, je třeba poskytovat lepší informace ze strany komise. Hodně se hovořilo o tom, dobře, tak když to uděláme z toho legislativu, ano, ale především se to musí dotáhnout v Evropském parlamentu pokud někdo eh, bude vyplňovat nějakou eh, žádost, to se musí předem eh, stanovit, aby tady nebyla možnost, že tohle zůstane ve vzduchu. To se musí vydiskutovat v Evropském parlamentu v zájmu členských států i regionů tak, aby se to potom náležitě implementovalo. Čili obecně za to my souhlasíme s tou myšlenkou ale eh, máme tady velké eh, otázky k eh, implementaci, zejména na lokální úrovni. A nebudu skrývat, mám ten pocit, že, že je tady velké, že jsou tady velké obavy z konkurence, zejména na hranicích. Lidé, kteří bydlí v pohraničích, těch je hodně a tím mají obavy před konkurencí. Možná, že jenom takový náznak bylo by asi nutné provést eh, studii efektivity takového opatření, aby bylo docela i jasné, že to opravdu bude přidaná hodnota pro eh, export služeb eh, pro celou Evropu. Já jsem to zatím neviděl, pokud vím, nic takového není. 22% našich globálních eh, příjmů z tohoto je prý, ale nikdo neví, eh, jak efektivně tohle eh, přispěje k ty jednotlivé, k těm, pro, těm jednotlivým držitelům té e-kart. Čili my musíme tohle vyjasnit. A komise by se měla opravdu snažit vyjasnit toto všem zainteresovaným stranám. A to by byl velký pokrok vpřed. Děkuji. Děkuji vám. A teď dám slovo našim stínovým zpravodajům za EPP. Je to paní Uh, děkuji, paní předsedkyni, děkuji mnohokrát zpravodaji. Uh, hodně se podařilo vyjasnit tu zprávu. Uh, souhlasím se zástupcem výboru regionu, že je potřeba zpracovat pracovat se správnými informacemi, abychom jasně věděli, o čem to je a ten návrh, původní návrh nebyl slavný na začátku a ta e, práce skutečně hodně pomohla vyjasnit, o čem je řeč. A to, o čem je řeč, je usnadnit pohyb e, služeb, e, omezit byrokracii, usnadnit život malým a středním podnikům a všem poskytovatelům služeb v Evropě. Je to o jednotném trhu, o tom to je. Hlavní přidaná hodnota elektronického průkazu je zajistit růst a zaměstnanost. A z mého pohledu to není dost ambiciozní návrh, ani co se týče odvětví, ani co se týče rozsahu, protože se to věnuje pouze s administrativním bariérám a přestože tyto jsou důležité, když mluvíte s malými podniky, tak říkají, že existují regulační bariéry, které představují hlavní brzdu volnému pohybu. A z tohoto pohledu my bychom byli proto dát do přílohy možnost přidat postupně další odvětví do budoucna také odstranění stavebnictví eh, je, považujeme za problém, protože toho tam pak moc nezbyde. Co se zbyt, týče pojištění, tam by měl být také certifikát o pojištění, protože když slyšíme, co říkají malé a střední podniky, tak toto právě považují za překážku přeshraničního obchodu. A v tomto směru bychom také minimalizovali Eh, rizika pro eh, poskytovatele pojištění, dále je tu otázka poplatků za průkazy a Eh, samozřejmě i v EPP máme určité obavy a je potřeba samozřejmě vyjasnit tam ten zmatek, protože od roku 2006, pokaždé, když se hovoří o směrnici o službách, tak je tam daleko více emocí a ideologie než reality a faktů. Je to dobrovolný systém, čili pokud máte pocit, že je to přínosné, tak se tím řídíte, když ne, tak můžete pokračovat stávajícím systémem. Není to alternativa, je to doplňující pro existující systém. Samozřejmě posílí se ten jednotný kontaktní bod. Já jsem byla stínovou v minulém volebním období k tomuto. Ale otázka elektronické komunikace a digitálních platform, to není zátěž pro členské státy, to je usnadnění porozumění jednotlivým typům regulace a podobně. A další, co se opakovalo, že to zasahuje do pravomocí členských států v oblasti sociální, nezasahuje, nedává to komisi více eh, pravomocí vůči členským státům, podmínky zaměstnání, zdravotní, BOZP, životní prostředí, nic z toho nebude elektronickým průkazem ovlivněno. Další klíčová věc, to je otázka principu země původu. Článek 10. Tady já to jenom přečtu, protože ta diskuse je chaotická. A proč? Protože je tu základní nedůvěra mezi členskými státy. Je tu zásadní chyba ze zneužití členskými státy. Ale my jsme parlament my tady máme v několika členských zemích protekcionistické zdi a e, čeká, před námi je jeden rok, takže si myslím, že můžeme říkat, že se to musí odbourat, ty, kteří to kritizují, nenabízejí alternativy, ale aby byla alternativa, co děláme jako Evropský parlament ve výboru pro vnitřní trh pro konkurenceschopnost, růst a pracovní příležitosti ve službách v příštích letech. Protože když na tyto otázky neodpovíme, tak budeme jako populisté, prostě nenabídneme konstruktivní alternativy. Tak já to přečtu, když dovolíte. Článek 10. Hostitelská členská země, pokud nereaguje v odpovídající lhůtě dvou týdnů. Ten, tato lhůta bude automaticky prodloužena o dva týdny. Tak se nedá říct, že jde o 14 dní, jde o měsíc. Za druhé, proč by to měl být rok? Má to být rok pro zajištění svobody pohybu? Dobrá, tak já to dočtu, když mluvíme o textu. Jestliže hostitelská členská země nenamítne, koordinátor, který vystavil průkaz, čili pokud nevznese námitku, námitku, to znamená, nemůže to vydat, to znamená, hostitelská členská země má právo kontrolovat, odmítat, zamítat a e, revokovat. Na základě rozhodnutí hostitelské země vznést námitku, Eh, odmítne žádost neprodleně. To znamená, neříkejte mi, že hostitelská země je bezmocná a musí akceptovat otevřenýma rukama invazi jakýchkoliv poskytovatelů služeb, protože to v tom textu prostě není. Může to změnit, můžeme to změnit, zlepšit, eh, prodloužit lhůty, ale není tam žádná bezmoc. Pokud tam zase zavedeme eh, a odmítat poskytovatele služeb, tak dál pokračujeme, budeme pokračovat dalších 20 let a neimplementovat směrnici o službách, tak nám řekněte, že ji nechcete. Tak ji vrátíme komisi, ale ne, ne, nemá smysl na sebe švindlovat. Jako socialisté na schůzi stínových, kde my chceme volný pohyb, věříme jednotnému trhu, chceme směrnici o službách, ale toto je něco jiného, protože tady ten průkaz není směrnice. Tak řekněte, že nechcete volný pohyb služeb, že nechcete aby se eh, aby byla směrnice a tak to prostě zamítneme a vrátíme to komisi ale ať nestrácíme čas eh, a, a nedělíme si ze sebe legraci. Takže eh, spravodajové skutečně projevili obrovskou dobrou vůli, aby to zlepšili. Je se taky návrh komise nelíbil. My se snažíme konstruktivně snažit to zlepšit a zahledňovat obavy všech a a vyjasnit, co je potřeba, ale na základě textu a faktů, ne na základě ideologie, strachu, útoků, prosím. Takže pokud máme pokročit, tak konstruktivně, jestli nechcete pokročit, tak to řekněte hned. Děkuji vám. A nyní taky pan Rozáty, stínový za EPP, má slovo. Děkuji. Děkuji, Anne-Marie za mm, silné vyjádření stanoviska hodně EPP. To mi usnadňuje práci, protože já plně sdílím, co jste právě říkala a sdílí to i paní Borsuji a pan Lokigard. Já opakuji. Byli jsme trošku zklamáni návrhem komise, čekali jsme ambicioznější návrh. Víme, že bariéry přes hraničnímu poskytování služeb, eh, co se týče firem, poskytovatelů služeb, eh, tak se to většinou týká regulovaných oblastí a toto neřeší regulaci. Tady to neřeší strach z regulace, protože zřejmě není politická eh, možnost dosáhnout v kolegiu schody. Ale rozumíme těm omezením, ale místo toho to řešení se týká administrativních překážek a to je také důležité. Přidaná hodnota, kterou já vidím v tomto dokumentu, ta je v řadě oblastí. Jednak poskytovatel služeb předkládá žádost o poskytování služeb přes hranice pouze jednou eh, ve své členské zemi, v jedné specifické instituci, ve svém rodném jazyce a elektronicky, čili se to dá snadno skladovat, pr- zpracovat, poslat do jiné země a podobně. To je krok ku předu. To je významné zlepšení proti dnešní situaci. A je to zlepšení zvlášť důležité pro malé a střední podniky, protože při tom stávajícím systému malé podniky, které chtějí poskytovat členské eh, služby v několika členských zemí, musí do každé z té členské země jít zažádat o povolení v jazyce hostitelské země, což samozřejmě e, znamená mnoho potíží a komplikací a mnoho firm, malých a středních firm, to prostě rovnou vzdá e, při představě, že by měli poskytovat služby v zahraničí, v jiné členské zemi. Čili to je evidentní. Druhá věc. Můžeme to stále ještě zlepšit tady v parlamentu. Já podporuji, co říkali zpravodajové, a sice abychom měli možnost přeskumu a, pro, a rozšíření působnosti směrnice. A osobně jsem také proti vypuštění ehm, z stavebnictví e, z tohoto dokumentu, protože stavebnictví je oblast, kde jsou překážky zvlášť velké pro malé a střední podniky ale také proto, že když z toho vyloučíme stavebnictví, tak už tam zase toho moc nezbyde. A pak si řekneme, že vlastně ono to není tak příbuz, přínosné, tak proč tolik řečí, jestliže nakonec bude celá směrnice mít velmi omezenou působnost. A zazněly obavy kolegů od socialistů, od zelených, a většinou se týkají potenciálního znovu zavedení principu země původu zadními vrátky. A já myslím, Anne-Marie to řekla jasně, že je tady celá řada ochranných opatření ve směrnici i v nařízení, které to znemožňují. Členské, já to nebudu opakovat, ale členské země mají nadále veškeré nástroje umožňující chránit jejich trh, což mě sice netěší, nicméně tak to právní prostředí vypadá. Členské státy nadále mají celou řadu nástrojů, Eh, které chrání jejich trh, které mohou žádat od poskytovatelů služeb, aby splnili místní eh, eh, nařízení a mohou provádět kontroly a tady nehrozí že by princip země původu byl znovu zaváděn. Takže abych nemluvil příliš dlouho, jak už jsem říkal, souhlasím s tím, co už zaznělo a myslím, že bychom se měli snažit zlepšit tento návrh legislativy, také proto, abychom eh, odstranili obavy některých kolegů, ale hlavně a v první řadě, abychom zlepšili podmínky pro přeshraniční poskytování služeb, protože ve skutečnosti v oblasti služeb my nemáme zatím jednotný trh. A, a jednotný trh služeb nadále má obrovský potenciál. Existuje celá řada služeb, které ukazují, že kdybychom zlepšili poskytování služeb, tak eh, přínos v oblasti HDP a, a zaměstnanosti by byl obrovský pro celou EU, takže nejde jenom o to vrátit to komisi, ale pojďme se zkusit dohodnout. Já si myslím, že najdeme řešení, které, jak říkám, bude řešit jak obavy některých kolegů tady v parlamentu, tak e, některé obavy podniků. A na závěr bych chtěl poděkovat oběma zpravodajům, kteří odvedli skvělou práci. Souhlasím s pozměňovacími návrhy, hlavně jasné definice elektronického průkazu, e, dále co se týče požadavků na informace, povinnosti, které zůstávají hostitelské zemi ohledně poskytnutí informací, ohledně regulačního rámce a pravidel, která budou požadovat a která existují v dané členské zemi. To by mělo být nabízeno eh, a poskytnuto rychle těm potenciálním poskytovatelům služeb. Takže já si myslím, že máme dobrý text, dobrý návrh, na které můžeme spolupracovat, tak abychom nabídli a přinesli něco opravdu přínosného, něco, co ukáže, že Evropský parlament dokáže zlepšit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 To, co jsme zde zatím eh, eh, vyslechli, ukazuje, že nikdo nebyl spokojen s návrhem komise. Všichni řekli, že to eh, je opravdu návrh slabý. A já tento pohled sdílím. Samozřejmě zpravodajům jsem těšná za to, že se opravdu pokusili zlepšit návrh té komise. Já si ale osobně myslím, že dobře eh, fungující elektronické datové systémy a tok informací mezi jednotlivými úřady, eh, sociálními partnery a mm, podniky je opravdu eh, věc, o kterou stojí za to usilovat ze zasedání stínových zpravodajů vyplynulo, že představa evropské eh, elektronické karty poskytovatelů služeb eh, je eh, dobrá, ale hm, to, jak ji naplnit, na to neexistuje jednoznačný, o tom neexistuje dobrá představa. Pozměňovací návrhy to ukazují. Ty největší pochybnosti stále ještě trvají. Například ten princip eh, země původu. Bylo řečeno, že a to není, a to není pravda, to, co teď řeknu. My jsme přesvědčeni, že je tady ještě tolik otevřených otázek, například jak dlouho ta karta potom ještě bude platit, Například nebude možné eh, kontrolovat, co se bude dít v jednotlivých členských státech a tak dále. Řada z těch eh, pozměňovacích návrhů, eh, které jste předložili, odporuje aký. Například, když se tady navrhuje, že stavební sektor bude eh, vyňat eh, z rozsahu působnosti směrnice, ale zároveň se také navrhuje, že podle článku 2 se dá komisi právo tu směrnici ještě před uh, akty přenesené pravomoci eh, prodloužit až eh, o dva roky. To je eh, velice zavádějící. Protože důvodem komise proto je, že komise může vyvinout aktivitu, když bude zřejmé, že trhy nezačnou fungovat tak dobře, jak se eh, předpokládalo. Ale eh, navzdory těmto dobrým pozměňovacím návrhům si nemyslíme, že by tento návrh eh, potom mohl vést k dobrému legislativnímu textu. Jak se ukázalo v eh, minulém volebním období, eh, nic, tohleto, nic eh, takového nevedlo k zlepšení. Například modrá karta. Tady se předpokládalo, že se podnikům dá větší možnost, aby vysílali vysoce specializované odborníky přes hranice. Bylo to nakonec tak slabé, že se to moc nepoužívalo. Čili ty by bylo dobré eh, se tady eh, v Evropském parlamentu k tomuto postavit kriticky. A to není žádná ideologie, paní Koraco Bild. Eh. Já vím, že vy se k tomu hodně postavila ideologicky, já se vás kvůli tomu vážím, ale když to <clears throat> je třeba se na to dívat různě pragmaticky a Nejenom vždycky geologicky. Čili eh, my se k tomu stavíme i nadále kriticky a myslíme si, eh, že eh, nejlepší možnost je, aby komise předložila nový návrh parlamentu. Už vzhledem k tomu, co zde posud zaznělo. A teď místo nového legislativního instrumentu, eh, který si teď eh, tady eh, mm, plánujeme, tak Aha, že prostě tady není takových prostě směrnice o službách, a potom ten, to místo jednoho kontaktu. Ano, já už, já už končím. Co znamená tahle ta myšlenka opravdu lepšího fungování vnitřního trhu a toho, že eh, malé a střední podniky by měly mít lepší eh, postavení. Já si myslím, že by bylo lepší, aby se eh, tímto komisem znovu ještě jednou zabýval. Thank you very much and then we have Virginie Rozier, please. Děkuji a nyní Virginie Rozier. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé, procesní otázka je zajímavé vyslechnout občas výbor regionu a já doufám, že vyslechneme i Evropský hospodářský a sociální výbor. Jeho stanovisko bude pro nás velmi přínosné, tím spíš, že v této diskuzi celá řada e, zúčastněných subjektů se vyjádřila a to co tady jako vnímáme na jedné straně kouzelná řešení a, a, a že není pravda, že všechny subjekty jsou, jsou proti. Jediný, kdo je proti, je Business Europe, nebo tedy ta naopak eh, text podporuje a to si myslím, že hodně eh, znamená, kdy se neguje Eh, skutečnost a umlčují se zástupci malých a středních podniků a pracujících hlavně v dotčených odvětvích a myslím si, že to není známkou otevřené mysli a mám konkrétně na mysli Evropskou komisi, která v tomto textu činí špatně navržený, eh, špatně připravený návrh a za druhé špatně promyšlený protože to obsahuje celou řadu principů, které jsou v jasném rozporu s textem, který údajně má mm, usnadnit jeho, jeho implementaci. Text, o který se tento návrh směrnice i nařízení týkají, je směrnice o službách. A co ta říká? Ta říká, že v rámci přeshraničního poskytování služeb členské státy e, mohou legitimně e, stanovovat pravidla výkonu Eh, na svém území, pokud tato pravidla definovaná členským státem odpovídají obecnému zájmu. To nejsou malá témata, hovoří se o protekcionismu, o bariérách, o překážkách, o to tady nejde. Směrnice o službách říká, že členské státy mohou legitimně stanovovat pravidla na ochranu spotřebitelů, zdraví, bezpečnost, životní prostředí, to jsou zásadní témata pro evropské občany a definují evropský model. A za této podmínky a jedině za této podmínky členské státy mohou tato pravidla stanovit. To je první věc. Za druhé, směrnice o službách uvádí, že příslušné orgány členských zemí, aby zajistili podmínky spravedlivého ekonomické aktivity členských eh, podniků členské země a jiných zemí, tak jsou to příslušné orgány té hostitelské země, které organ, eh, kontrolují dodržování pravidel. To je směrnice o službách. Návrh komise je v rozporu s těmito principy. Proč? Protože tady se říká, že to jsou překážky a bariéry, všechno toto a že je směrnice o službách špatně aplikována. Tak já se chci zeptat, pokud se nám zdá, že tato pravidla nejsou uspokojivá, pak je to na odpovědnosti komise, aby zajistila řádnou aplikaci směrnice o službách, aby zajistila, že pravidla jsou v souladu s obecným zájmem, tak jak byl definován, členské státy pod záštitou komise toto všechno si mohou porovnat. a práce, myslím, byla dobře udělaná a jestli byla udělaná špatně, tak ať si to zopakuje komise, znovu to probere s členskými zeměmi a jakmile tato pravidla legitimní jsou a povinnosti členských zemí znamenají také umožnit formality online pro výkon v hostitelské zemi, tak to je zase to samé. Buď členské státy zavedly one-stop shopy, které jsou podle směrnice skutečnými nástroje ke zjednoduší, které umožňují ehm, firmám, eh, jak si to zjednodušit, anebo to tedy neudělali. A pak, tedy pokud to existuje, tak eh, ty one-stop shopy, tak se mají propagovat a používat. Jsou členské země, které to opravdu udělali a některé to neudělali a pak má komise udělat, co, eh, co má, aby to dohnali. Ale tady od nás se žádá zase další udělátko a v některých zemích eh, eh, desítky milionů lidí se věnovali tomu, aby se tato služba věnovala, vykonávala dobře a tak je to vlastně jako dvojí trest. Ti, kteří už investovali do, no, do dobrého systému, ty to mají zahodit a, e, a mají zavést nový systém a ty, kteří to nezavedli, tak proč mají zavádět něco jiného? Takže já si myslím, že one-stop shopy podle směrnice e, o službách, e, to je to, co by se mělo aplikovat. A na rozdíl od tady toho průkazu služeb je tady na rozdíl od směrnice o službách, tady se domnívám, že zase se vrací princip země původu tak buď rozhoduje hostitelská země, která přijímá č, eh, informace a poskytuje ten souhlas, anebo je to příslušný orgán země původu, který sbírá informace, konzultuje ve velmi krátké lhůtě s hostitelskou zemí, ale je to země původu, kdo vydá to povolení. Jestliže povolení vydává země původu, tak platí princip země původu. Takže za tuto cenu si myslím, že tento návrh je v rozporu se směrnicí o službách a chtěla bych něco doplnit. My tady vidíme kontext, kdy evropští občané mají pocit, že konkurence čím dál větší, a že je organizovaná nebo že je jaksi umožněná mezi evropskými zeměmi, mezi občany. Platí to v sociálních oblastech, proto jsme navrhovali přeskum směrnice o vysílání pracovnicích, dochází k přeskumu systému sociálního zabezpečení, platí to v daňové oblasti. Vidíme, že je to složité, ale je velká poptávka, tak prosím vás, Neměli bychom zase přidávat další regulační dumping. Měli bychom ukázat, že posloucháme, co občané, eh, občany trápí a, eh, a tu otázku rovnosti eh, zacházení za, zařídit tam, kde se ta činnost vykonává a, a ne zvyšovat regulační konkurenci a sociální konkurenci, protože tady se má Eh, zjednodušit poskytování služeb pro, eh, eh, pro osoby samostatně vydělečně činné, protože to je způsob, jak obcházet směrnici o vysílání pracovníků. Takže já bych řekla, že je taky výběr odvětví, to znamená stavebnictví a vlastně, kde už tak je složitá sociální situace a a e, podobně tak si myslím, že otázka sociální spravedlnosti a boje proti dumpingu skutečně toto neřeší. A možné rozšíření působnosti aktem v přenesené pravomoci, to znamená Eh, předáním eh, pravomocí komisi, to si myslím, že je ústup od demokracie a to nepřichází v úvahu. Takže z těchto důvodů naše frakce bude jednoznačně proti tady toho vyplývajícího principu země původu a hlavně proti posílení sociálního dumpingu a regulačního dumpingu a budeme žádat komisi, aby stáhla svůj návrh. Děkuji vám. Vy jste stínová zpravodajka za ENF, takže prosím. Jasně, dostanete slovo, ale napřed stínový zpravodajové. Eh, Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Balíček eh, služeb a elektronická, elektronický průkaz mm, jsou pro moji frakci nepřijatelné. Tyto legislativní návrhy považujeme za útok na princip subsidiarity existence formuláře harmonizovaného Evropskou komisí e, považujeme za útok na princip subsidiarity. Evropská komise by pak e, mohla rozhodovat o národních legislativách, které by se jí nelíbily tím, že by neaktualizovala formulář a umožňovala by zahraničním poskytovatelům služeb, aby působili na určitém území, aniž by dodržovali jeho pravidla. Evropská komise chce přehnané pravomoci, eh, diskreční pravomoc, kterou by komise získala, by byla naprosto nepřiměřená, mohla by cokoliv zrušit a nebo doplnit bez demokratické kontroly. Vrací se tady princip země původu k obcházení národních legislativ tato logika navíc zavádí princip země původu do směrnice o službách, což častem povede k nivelizaci e, služeb na nejnižší úrovni. Kromě toho komise a zpravodaj připomínají svou vůli bojovat proti e, fiktivním firmám na e, návrh, který posiluje pravomoci země původu tento jev ještě zhorší. Lhůty jsou nepřijatelné a penalizují národního regulátora. Eh, lhůta dvou až čtyř týdnů pro eh, eh, hostitelskou zemi jsou směšné a budou znamenat saturaci příslušných orgánů a to zřejmě je asi vůlí komise, která chce odbourat administrativní a regulační překážky, které omezují implementaci z směrnice o službách. Úmyslná saturace administrativy je zřejmě cílem, k, to znamená automatická validace těchto průkazů. Navíc nevýhoda je, že e, členské země už nebudou moci seriózně kontrolovat poskytovatele služeb na svých územích. E, otázka e, pojištění je nereálná. V oblasti pojištění my jsme naprosto proti vytvoření Eh, pod, eh, formuláře o harmonizovaném eh, hlášení pojistných událostí, to je vyložené porušení ochrany spotřebitelů omezení potvrzení na pouhé na pouhých pět let není rozumné. Rozmanitost systému pojištění a mm, přihlašování pojistných událostí znemožňuje přenositelnost potvrzení o pojistných událostech. Diskriminace e, vlastně znamená potom popírání určitých rizik a rizik pojistitele. A je vidět, že komise postupuje ideologicky a odbourává vlastně přínos pojištění. E, návrh je špatně zpracovaný, představuje obrovské výdaje, e, až na pár e, změn, jinak ty pozměňovací návrhy vlastně také podporují návrh komise a jsou v rozporu se zájmy členských zemí. Já tento text kritizuji, nejsem jeho předkladatelkou, ale i proto jsem tady. A takže Abych odpověděla paní místo předsedkyně, ano, jsem proti směrnici služeb a tento text by se měl vrátit komisi. Děkuji. Merci beaucoup and, and before we continue... Děkuji, než budeme pokračovat. Souhlasí tlumočníci s tím, že budeme pokračovat ještě 10 minut? Máte námitky? Děkuji mnohokrát. Takže pět minut. Za to děkuji. Takže máme ještě tři řečníky, každý máte minutu. Pan Žuva. Prezident. Děkuji. Už tady toho mnoho zaznělo. Já jsem pro vnitřní trh, protože to je zdroj rozvoje zaměstnanosti a ekonomiky. Ale svět je složitý, nejsou na jedné straně ti hodní, kteří tvořit pracovní příležitosti a ti zlí, kteří chtějí protekcionismus, o kterém se tu hovořilo. Můžeme konstatovat, že právě ty takzvaní protekcionisté, tak tam přichází nejvíce občanů z Unie z jiných zemí, takže to je třeba relativizovat skutečné téma. Ana Maria to říkala, že je tady nedůvěra mezi členskými státy, nevěříme si. A je tu, myslím, zdá se skutečné riziko, nebo nedá se říct, že by nebylo riziko, někdo to popírá, ale nedá se říci, eh, že je tu riziko návratu země, principu země původu. Pokud země původu bude zpracovávat tu žádost a má to výhody jazykové, dostupnost a tak dále, to nepopírám ale dokud se bude, bude eh, země původu organizovat zpracování žádosti, tak je to problém. Takže já s tímto textem mám problém a nejsem přesvědčený, že tu nehrozí země. A ještě 10 vteřin. Ne, omlouvám se, už musíme skončit. Prosím, už musíte skončit, protože jinak ostatní se nedostanou ke slovu, takže eh, další. Děkuji. Eh, v podstatě můžu to říct skoro jedním slovem. Já eh, Původně jsem působila v malých a středních podnicích, takže přesně vím, jaké je tam prostředí. Eh, malé podniky potřebují mít ten takzvaný one-stop shop, jedno místo, na které se obrátí. Eh, potřebují mluvit jedním jazykem, svým jazykem. A mm, tady vlastně hovoříme o věcech, které potřebují malé a střední podniky, třeba e, e, i právě elektronický průkaz. Teď je otázka, zda návrh komise je dobrý nebo špatný, zda bychom tam měli k tomu něco dodávat a tak dále. Já s tím můžu souhlasit, ale pokud se všichni shodneme, v duchu talinských debat, že e, tenhle elektronický průkaz je nástrojem zjednodušení, tak musíme zajistit, abychom zlepšili ten text tak abychom zabránili eh, všem těm hrozbám, které byly zmíněny. Hodně jsme debatovali eh, i na skupině pro malé střední podniky. Já jsem tam vicepředsedkyní a kolegyně Virginie. Eh, nebyla to Business Europe, která byla pro. Oni řekli, že souhlasí s kartou, ale o tom bychom asi měli diskutovat ještě více. tenhle ten nástroj má zjednodušit eh, vstup na trh pro malé střední podnik. Je to pro ně zásadně důležité. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Mm, vůbec není správné, že SAD je prezentována jako nějaká skupina proti trhu. My máme eh, nařízení podobná tomuto, kdy jsme předkládali návrhy. Ale problém je, že debata dnešní ráno mm, zahrnovala e, řadu kolegů z různých politických skupin. My tady máme e, rozdílné názory nejenom e, mezi skupinami, ale i v rámci jednotlivých skupin. Takže tady v podstatě jde o to, abychom se pobavili o všech těchto rozdílech, o všech obavách, které jsou zastoupeny v Evropském parlamentu. Možná se do toho zapojí nějaký Business Europe, ale podívejme se na situaci v jednotlivých zemích. E, v řadě zemí, které jsou proti té, tomuto průkazu, je řada malých a středních podniků, které sami taky e, nechtějí tu kartu. Takže hovoříme tady o protekcionismu nebo o něčem reálném v kontextu těchto e, obav. byl předložen návrh. Můžu dokončit? Komise? Opravdu jenom stručně. To, to není na mikrofon. Sorry, I don't have interpretation, so I don't.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 my máme pouze jenom pět minut na tlumočení. Já nevím, jestli komise k tomu něco chce říci, máte na to každopádně minutu. Děkuji mnohokrát. Já s vámi cítím, se spravodaji, spoluspravodaji, my obdivujeme vaši snahu zlepšit náš návrh. Děkuji. Okay, thank you very... Děkuji mnohokrát. Takže já no, Velice stručně jako zpravodajka, jenom minutu, podporuji Mariu Grapini, že opravdu tady byla meziskupina SME, nebylo to Business Europe, bylo tam spousta zástupců a říkali, že jsou pro ten návrh se změnami o principu země původu. Jsme, myslím, dostatečně hovořili. S radostí jsem vyslechla Virginie, že Mm, to má souviset eh, s implementací eh, směrnice o službách. Eh, Francie se nedodržuje tuto směrnice, takže komise musí zahájit příslušné řízení pro porušení práva a postarat se o to, aby ženské státy implementovaly Čili eh, teď už eh, se zabývám, eh, se budu těšit na pozměňovací návrhy a doufám, že budeme dobře dále spolupracovat konstruktivně. Tímto končím naše zasedání. Děkuji vám mnohokrát i tlumočníkům za to a uvidíme se dnes ve 2.30.